Milí kolegové, hezké odpoledne přeji a navrhuji, abychom začali. My natural authority is null. <laughs> Zero. Uh, Okay, let me... Dovolil bych si začít, zahájit tím, že všem popřeji šťastný nový rok, hodně úspěchů, jak eh, v sféře eh, profesní, tak soukromé. První bod pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Tady bych měl následující komentář. Eh, položky 20 a 21 týkající se slyšení s panem Robertem Jaroslavem Ivaškěvičem jsou odloženy. A ještě k bodu 10. Obchodní tajemství nebude se hlasovat, bude se pouze diskutovat k této záležitosti. Dnešní odpoledne se bude konat schůzka či slyšení s nizozemským předsednictvím týkající se priorit na nejbližších šest eh, měsíců. Opravuje se pan předseda nikoli šest let. A ve spojení s tímto si dovolím připomínku, že výbor se chystá navštívit Hák a to ve dnech 8. a 9. února. Členové výboru, kteří mají zájem o tuto misi, prosím, nechť kontaktují sekretariát prostřednictvím eh, styčných důstojníků své politické skupiny. A rovněž připomínám všem, že budeme potřebovat své hlasovací kartičky dnes odpoledne, budeme hlasovat, takže prosím, buďte připraveni v tomto ohledu. Rovněž eh, připomínám našim koordinátorům, většina z nich ovšem není přítomna, že zasedání koordinátorů se bude konat v pondělí 18. ledna ve Štrasburku v 19 hodin. Toto tedy z mé strany. To byla sdělení předsedy, která jsme tímto vyřídili. Nyní musíme schválit zápis ze zasedání 3. prosince loňského roku. Jsou nějaké námitky? Nevidím žádné, tímto tedy považujeme zápis za schválený. A přecházíme k bodu číslo 4. Tady máme prezentaci týkající se služeb v rámci jednotného trhu. Máme zde představitele komise z Střediska pro jednotný trh a máme zde ředitelku DG Grow paní Superty a paní de Rishmo z téhož generálního ředitelství. Paní ředitelko, máte slovo. Hello, do you hear me? Yes. Ano jsem slyšet výborně. Dovolím si se krátce představit. Valentin Supertýr, jsem ředitelkou v rámci ředitelství pro průmysl a vnitřní trh Evropské komise. A odpovídám mezi jinými za takzvaný takzvané nástroje jednotného trhu. Jsem zde spolu se svými kolegy, paní Ryšmal a panem Javier Permiro Suto. Děkuji všem, že jste nás sem pozvali a zejména panu předsedovi, že nám dáváte tuto příležitost, abychom vás podrobněji informovali o takzvaných nástrojích v rámci jednotného trhu. O čem zde hovoříme? Hovoříme samozřejmě o jednotném trhu, což je velice zásadní záležitost jak pro Evropu, tak pro evropské hospodářství. Nehovoříme však o legislativě, ani o e, smlouvách, ani o aky. Odkazujeme spíše na navýsost praktické nástroje, které právě v rámci komise my obhospodařujeme společně s členskými státy. A tyto nástroje umožňují naplnění pravidel jednotného trhu. A rovněž vše, co v terénu může nastat, tyto nástroje pomáhají řešit. První apel na vás tedy je Prosím, pomáhejte nám prosazovat tyto nástroje ve svých volebních okrscích pomocí svých kontaktů, protože ono to je opravdu unijním občanům ku prospěchu to, co nabízíme. Přišli jsme s pár průsvitkami, s pár slajdy, nevím, zda je můžeme promítnout. Já však nyní ještě navrhnu, abych opravdu pouze stručně a rychle úvodem představila ty nástroje, oč v nich jde a posléze se podíváme na krátké video, které hovoří samo za sebe, myslím. Ale posléze, pokud přesto budete mít nějaké otázky, velice rádi je zodpovíme. Tedy, hovoříme-li o nástrojích jednotného trhu, na co odkazujeme? Odkazujeme, tady máme tedy přece jen ten slide odkazujeme na takzvaný cyklus řízení jednotného trhu. Tady vidíte takové zobrazení, které by vám mělo pomoci udělat si celkový obraz oči jde v implementaci jednotného trhu. Tady chci ještě vysvětlit, že nehovoříme o těch prvních dvou políčcích eh, nahoře, tedy o přijímání legislativy, ani o samotné transpozici, o provádění, ani o eh, případných eh, řízeních o porušení pravidel. Hovoříme pouze o těch ostatních, tedy o nástrojích. Nejdříve informování Tedy oč nám jde v oblasti jednotného trhu? Máme celou řadu pravidel, která platí zákonů a tak dále a všem je známo, že jednou z výzev je znát všechna pravidla, aby tedy každý občan či podnikatel se dokázal ve všem orientovat. A proto jsme vyvinuli celou řadu takových pomůcek, jednak pro osvětu v rámci těch pravidel a jednak eh, pomoci. A jmenuje se to Portál pro Evropu. Další krok, ten se týká propojování a uvádění v život. Co to znamená v praxi? Máme nástroje, které vedou ke spolupráci, pomáhají při spolupráci například státních orgánů. V zásadě jde o legislativní spolupráci a tento nástroj se jmenuje IMI a používáme jej ke spolupráci v celé řadě oblastí. Dám vám příklad. Původně se tedy jmenovala ta směrnice směrnice o službách, posléze se rozšířila a platí ve více oblastech a nyní budeme mít takzvanou Evropskou kartu pro profesionály, ta bude brzy přijata a rovněž směrnice o navrácení kulturních statků. Pak máme důležitou důležité políčko, které se jmenuje řešení a které se pojí s tím systémem Solvit, o němž jste už určitě slyšeli. Co je Solvit? Solvit je síť, která propojuje členské státy, jejich orgány a Evropskou komisi v rámci jednoho systému a cílem je snažit se vyřešit různé zádrhelé problémy, které se vážou s prováděním vnitřního trhu a to nekonfrontativním způsobem, tedy pomocí spolupráce, pomocí prosazování spolupráce mezi členskými státy. Tady bych ráda podotkla, že je nám známo, že můžeme ze solvitu čerpat i více má větší potenciál. My na tom pracujeme a bude to náplní právě přijaté strategie týkající se jednotného trhu, kterou kolegium komisařů zrovna eh, přijalo koncem října a brzy se vám dostane na stůl. Tam tedy vidíte, že Solvit je součástí tohoto obrazu je součástí toho vnímání inteligentní kompliance, inteligentního dodržování všech pravidel týkajících se vnitřního trhu. A další, no, nevím, zda mohu říci v neposlední řadě, ale každopádně se chci zmínit o vyhodnocování ex post. Totiž věnujeme se hodnocení toho, jakým způsobem si členské státy vedou v oblasti jak toho, co se jim daří v rámci jednotného trhu, tak i něčeho, čeho nedosahují. No a snažíme se komparativně vyhodnocovat členské státy každý rok a hodnotit výsledky členských států v oblasti dodržování unijní legislativy. Ale zároveň je nám známo, že dochází k určitým zlepšením, která mohou být zavedena a pracujeme nikoli pouze na vypracovávání nových ukazatelů, které nám umožní přesnější, významnější vyhodnocení a to je tedy ve zkratce, v kostce, vše o těchto základních nástrojích. Tady máte obecnou představu statisticky toho, jak úspěšné tyto nástroje jsou. Tady vidíte počet návštěv na Europortálu, to je ten první portál, který jsem zmínila. Tam máme informace poskytnuté bez žargonu, srozumitelným jazykem a ve všech 23 jazycích. A tady vidíte počet návštěv. Od roku 2007 eh, až do roku 2015 a tam máme milion vstupů měsíčně. A dokonce i více než milion. Tady. Milion kontaktů měsíčně. Vše je samozřejmě relativní, tedy ve vztahu k pětistům tisíců občanů. Každopádně se jedná o nástroj, který je užitečný. Prokazuje se, že je opravdu užitečný a my jsme si navíc uspořádali eh, takový průzkum mínění a zdá se, že tam je vysoká míra spokojenosti mezi uživateli. Pak se chci rovněž zmínit s odkazem na strategii jednotného trhu, že Your Europe bude pravděpodobně srdcem té vstupní brány pro jednotný digitální trh. Víte, že už existuje jednotná digitální strategie a budeme mít jeden jednotný vstupní bod, vstupní místo pro občany, podnikatele, kde se dozví jak o svých národních pravidlech, tak o evropských pravidlech. No a právě si myslíme, že i my se hrajeme této práci zásadní úlohu. Your Europe, tady vidíte poradenství, poměrně vysoký počet kontaktů, asi 20 tisíc měsíčně. Tady na rozdíl od obecně návštěvy na platformě Your Europe je cílena individuální, kde se občané mohou dozvědět více o tom, jak řešit své osobní okolnosti, jak naplňovat pravidla ve svém konkrétním scénáři. Pak máme Solvit. Tady vidíte eh, mírný pokles ve srovnání s minulým rokem. Přesně, přesto však eh, velké množství případů 2236, pak máme ten systém IMI, informační systém pro vnitřní trh, to je eh, něco k přeshraniční správní spolupráci, které pokrývá, systém pokrývá deset politik. Tady stojí za to se zmínit, že systém funguje poměrně rychle. Tedy za necelé dva týdny je schopen poskytnout příslušnou reakci. A příští týden, tedy 18. ledna, budeme svědky rozjezdu právě evropské karty EPC a ten systém rovněž bude využíván ve spojitosti s ní. Tady máme ten scoreboard, tedy hodnotící systém pro jednotný trh. Tam v poslední řádce vidíte různé členské státy, jak si vedou v té oblasti, na levé straně máte prvky, které jsou relevantní pro vyhodnocení a už úplně ve spodní části vyhodnocení konkrétních členských států a tam máme barevné rozlišení u nich. A ještě první poselství. Prosím, pomozte nám. My jsme přesvědčeni, že jsou to užitečné nástroje, úspěšné nástroje. Samozřejmě je nám známo, že máme mnoho výzev, že ještě musíme udělat více, pracujeme na tom zabýváme se těmito záležitostmi a jsme přesvědčeni, že rozhodně máme možnost rozšířit disponibilitu a aplikabilitu těchto nástrojů a jak už jsem řekla, chceme například rozšířit například systém IMI na Evropskou kartu profesionálu, chceme se přizpůsobit jednotné digitální bráně a budeme i sehrávat eh, ústřední úlohu v diskusi. Solvit tam chceme zlepšit způsob fungování i spolupráci v rámci Evropské komise, abychom dospěli k systémovým závěrům ohledně toho, co zatím nejsme schopni vyřešit prostřednictvím Solvitu. No a čtvrtý bod, snažíme se neustále zlepšovat systém vyhodnocování členských států, když provádíme pravidla jednotného trhu prostřednictvím toho scoreboardu. A pokud máte nějaké náměty, tak je velice uvítáme. To si myslím by mělo být z mé strany vše. Tady ještě bych si dovolil na dvě, tři minutky vám pustit drobné video a to asi bude obraz jasnější hovořící než slova. A pokud máte nějaké otázky, tak samozřejmě s velikým potěšením na ně odpovíme. Doufejme, že i uspokojivým způsobem. Děkuji.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 Uh, thank you very much for this. Děkujeme za tuto prezentaci, říká pan předseda. Jsem si jistý, že bude velice užitečná pro naše občany v našich okrsích volebních. Mají poslanci, poslankyně nějaké dotazy na naše hosty? Zdá se, že tomu tak není, takže vám moc krát děkujeme za to, že jste mezi nás přišli a za tuto prezentaci. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5. A tím je a tím je přístup veřejnosti k dokumentům. Rovnou dávám slovo paní zpravodajce, paní Hautale. Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže měníme téma budeme diskutovat o tom, jakým způsobem by náš výbor měl vyjádřit naše stanovisko k implementaci a aplikaci nařízení 1049 lomeno 2001, která se týká přístupu k veřejným dokumentům pro roky 2014-2015. Dovolte, abych vám poděkovala všem. Poděkovala za těch 19 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, většina z těchto návrhů podle mého názoru jednoduše můžeme přizpůsobit tomuto stanovisku, v podstatě buď jako nějaký doplněk, možná ještě s nějakými kompromisními zněními. Ovšem ráda bych poukázala na jednu konkrétní věc a na to bychom se měli zaměřit pozorněji. Navrhuji, abychom nějak nespěchali. U tohoto dosie nemáme zde nějaké omezení. V podstatě jde o zprávu aplikace legislativy v určitých letech. A já osobně vím, že v některých letech tyto zprávy byly schváleny na plenárce například až v červenci, takže skutečně si myslím, že si můžeme dát na čas a podívat se na to, co se zdá být problémem pro nás zde v parlamentu a i pro celou společnost a to je transparentnost, přístup k dokumentům, které se týkají trialogu. Takže ty pozměňovací návrhy, ta kategorie, která se týká trialogu, myslím si, že zde bychom opravdu tomu měli věnovat důkladnou pozornost. V tomto ohledu proběhla s paní Ferrero skvělá spolupráce, ta se rovněž zabývá naši práci Jury a zároveň je zpravodajkou za výroční zprávu v Lipe. Obě jsme se dohodli na tom, že skutečně bychom měli tomu věnovat více času, pokud jde o naše povinnosti našeho orgánu v oblasti transparentních záležitostí týkajících se dokumentů pro trialog. A proto jsme zorganizovali interní workshop, oznámíme to všem členům našeho výboru, našim zaměstnancům, relevantním službám parlamentu. Chceme zorganizovat příští týden ve středu dopoledne od 10 do 12 ve Štrasburgu takový workshop a bude tam vlastně jenom jeden expert, a to je profesorka evropského práva, paní Derek Curtin z Amsterdamské univerzity mnoho z nás ji zná právě kromě jiných věcí, protože se věnuje tomuto přístupu veřejnosti k dokumentům. Byla jsem inspirována kolegy, kteří předložili několik těchto pozměňovacích návrhů, konkrétně panem Žvěbkom, který se zabýval otázkami trialogu a on se zmínil právě o této možnosti podívat se na to interně, na stanovisko Evropského parlamentu pokud jde o transparentnost dokumentů spojených s triálogem. Jak víte, tak to se stalo s takovou normou, standardem při dokončování legislativy mezi jednotlivými institucemi, triálogy. Myslím si, že to je dobrý nápad. Ve středu bude mít schůzku stínových zpravodajů, tam proběhne první diskuze k pozměňovacím návrhům asi budeme pravděpodobně již hovořit o záležitosti transparentnosti spojené s trialogem, takže do obsahu nebudu zacházet. Ale ráda bych poprosila všechny poradce, asistenty, poslance, které to zajímá, aby přišli do Štrásburku na tento workshop příští týden. A poté možná budeme moci nějak i dokončit jednotlivé odstavce, jednotlivé návrhy, pozměňovací návrhy, které je to zprávě Libe. S paní Lauro Ferrerou to v podstatě děláme společnými silami, je to taková vlastně téměř soukromá iniciativa, ale vlastně snažíme se tak si ukázat směr či cestu v tomto ohledu. Jsem ráda, že pokud vím, Evropský parlament zatím vlastně o trialogu dialogu a transparentnosti v této oblasti nehovořil, čili je to úžasná příležitost, kterou bychom neměli promarnit. Buda, Ferrera, Maštalka, Wikstrom, Žvěvka, toto jsou kolegové, kterým všem bych velice ráda poděkovala za příspěvky k mému návrhu. Děkujeme, paní Hannibal má slovo. Děkuji, děkuji za slovo a ráda bych poděkovala paní Hautale za odvedenou práci. Toto je důležitá oblast, důležité dosie a jsem ráda, že tomu budeme věnovat dostatečný čas, um, že to zvážíme všechno, především pokud je o trialog. Já tam určitě přijdu na workshop, je to úžasná iniciativa, protože trialogy se vyvíjejí a občas prostě bychom se měli na to podívat z určité perspektivy, s určitým trošku jiným pohledem, nadhledem a to je dobrý přístup v podstatě vlastně celá záležitost zprávy, stanoviska se zabývá transparentností, která je zásadní pro veřejné instituce, především v takové instituci, jako jsme my, to znamená demokraticky zvolené instituce. Víme, že je to záležitost, která se nám vrací a jsem ráda, že se tomu můžeme opět věnovat. Ovšem, ještě, jestli dovolíte, několik bodů, o kterých by se změnila, pokud jde o judikatoru soudního dvora která je čím dál tím taková mm, přísnější v oblasti uplatňování či aplikace legislativy od Lisabonské smlouvy. Je dobré, že k tomu dochází, je to zajímavé a zároveň to spadá do této problematiky. Pan Buda a jeho registrované delegované akty, které navrhuje, to je dobrý pozměňovací návrh, je to důležitá součást naší legislativy, často nepochopená, proto bychom to měli podpořit a proto jsem ráda, že tyto diskuze budou pokračovat. Na konci si myslím, že nás čeká výborný výsledek. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě nějaké poznámky? Nevidím nikoho přihlášeného do diskuse. Pokud jsem to správně pochopil, tak bychom 28.1. měli hlasovat. Toto, pane předsedo, je věc, kterou bych chtěla oficiálně navrhnout. Co kdybychom si vzali více času? Protože nejenom paní Pereira, zpravodajka, sekretariát Libe, pokud vím, tak se rovněž díval na možnost trošku prodloužení té lhůty gestorského výboru. Já proto bych skutečně si přála, abychom to nějak neuspěchali, toto naše stanovisko. Pane předsedo, pokud byste nám mohli nalézt nějaký jiný časový moment, možná dokonce jeden až dva měsíce by mohly být užitečné, tak abychom skutečně to nějak zpracovali, analyzovali. Dobře, říká pan předseda sekretária, se na to podívá, navrhneme jinou lhůtu pro potom i pro to hlasování. Ještě někdo? Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Proto si myslím, že bychom mohli pokračovat a to je bod číslo 6. A to je provádění úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. A opětovně má slovo paní Haltala. Ano, děkuji, pane předsedo. Zdá se, že já jsem řekla, slíbila, že zde budu na dnešní schůzi, tak proto jsme to všechno asi takto naplánovali. Dobře, děkuji vám. Ano, to. Ano, jak o tom teda hovoříme, o této umluvě eh, OSN pro práva lidí z se zdravotním postižením. Je to opravdu milník, je to v podstatě první taková úmluva eh, díky novým pravomocem, který eh, ROU ratifikoval. Evropský parlament díky novým pravomocem vyplývajícím z Lisabonské smlouvy. Čili na co bychom se měli zaměřit konkrétně? To jsou ty závěrečné poznámky výboru eh, OSN, který se zabývá touto úmluvou. A já právě se zabývám těmi aspekty, které přirozeně spadají do naší odpovědnosti, našeho výboru Jury. Zároveň zde probíhá dynamická spolupráce docela mm, několika vlastně výborů celého parlamentu. A není to jen tak, bez příčiny, protože nedostatek práv osob se zdravotním postižením jednou ze základních eh, překážek v lidských právech. to oblast porušování lidských práv, je to otázka, která se týká rozvojového světa rovněž počet lidí, kteří trpí tou, tím či jiným postižením, to jsou miliony. A nezapomínejme na to, že se nám všem může něco stát Um, kdykoliv k tomu může dojít v důsledku nějaké nehody či nějakého neštěstí, nějakého nedostatku a tak dále. Čili na co jsem se zaměřila? Jednak pokud jde o rovné uznávání práv před um, nebo správního hlediska, pokud jde o implementaci toho, této úmluvy OSN, to je první věc, kterou jsem se zabývala. Byla bych ráda, aby náš výbor reagoval v této oblasti, tak abychom zajistili, aby všechny osoby, které nemají eh, taková práva, aby skutečně hm, mohly v rámci s evropskou legislativou například přístup ke spravedlnosti skutečně se těšit z těchto práv, aby toto právo existovalo. Přístup ke spravedlnosti je zásadní. Máme obavy možné diskriminace těchto osob, přístupu k spravedlnosti protože například eh, tam některé členské státy nedostatečně procedurálně ošetřili přístup těchto lidí k spravedlnosti. A toto je jedna z věcí, která spadá do odpovědnosti našeho výboru Jury. Možná ještě trošku obecnější poznámky. Potřeba skutečné implementace, ratifikace dohody a doprovodné uh, legislativy v členských státech. Toto je něco, na co nesmíme zapomínat. Nebylo to úplně nejvyváženější a nejrychlejší. Čili to jsou, pane předsedo, hlavní body. Já doufám, že naše stanovisko budeme schopni přijmout rychle. Je to vlastně stanovisko pro zprávu výboru EMPL a tento výbor je gestorským výborem pro tuto problematiku. Děkujeme, říká pan předseda, pan Marino de Pinto. Děkuji. Já jsem chtěl pouze se zmínit o dvou nebo třech myšlenkách. Chtěl jsem pohovořit o několika bodech, které považuji za mimořádně důležité. To nemá žádný smysl stanovovat nějaká práva, hovořit o rovnosti, o občanství, pokud v praxi potom ve, při skutečné ve skutečném životě ty osoby nemohou eh, se těšit eh, těmto právům, protože jsou určité překážky, například fyzického rázu. Abychom tedy mohli skutečně uskutečnit nebo, nebo reálně provádět tato práva pro postižené osoby, tak je potřeba vytvořit eh, příslušnou infrastrukturu k tomu, aby osoby s postiženími nebo trpícími určitými chorobami mohly stejně jako ostatní členové společnosti eh, se těšit těmto právům. To je prostě imperativ, to je základní požadavek demokracie. Je to samotný občanský princip, který vyžaduje tady toto. To znamená princip rovnosti, a jednotlivé státy a Evropská unie musí vytvářet nezbytné podmínky k tomu, aby každý občan, včetně postižených občanů, mohli využívat svých práv. Eh, Mrs. Paní Feragud má slovo. ano, děkuji. Já se také domnívám, že jde o e, nesmírně důležité téma, samozřejmě pro ty osoby s postiženími, ale také pro celý parlament. Já e, jsem členkou výboru PETY a FAM, jsem místo předsedkyní e, skupiny, která má, se zabývá problematikou lidí s postiženími. Právě tedy pracujeme nebo zabýváme se závěry OSN úmluvou tedy, kterou Evropská unie podepsala. Vlastně tato Evropská úmluva je součástí právních prostředků, které řeší problematiku lidí s postiženími. A od vzniku této eh, evropské umluvy se věci pohnuly, OSN se začala více zabývat eh, touto záležitostí. Já jsem ostatně byla v Ženevě, účastnila jsem se těch debat a výbor eh, OSN se tedy zabýval tím, do jaké míry se ta umluva uskutečňuje. A Tyto závěry, které vlastně vzešly z této komise, se týkají těch věcí, jedna které už byly provedeny a potom věcí, které ještě potřeba udělat. Například Evropská unie doposud neratifikovala eh, protokol k této umluvě. A to je něco, co by mělo proběhnout velmi rychle. Nema, nemůžeme čekat dalších sedm nebo více let, než ratifikujeme tento protokol. A evropská legislativa se potom tomuto protokolu musí samozřejmě přizpůsobit. Navrhujeme tedy, abychom pros, prověřili, proskoumali všechny stávající legislativní nástroje tak, abychom mohli zapracovat tento nový nástroj. A potom žádáme o hodnocení, eh, průběžné hodnocení strategie na rok 2017 až 2020 pro osoby s postižením. Ostatně to mělo být učiněno již v roce 2015, ale neproběhlo to, takže tento přeskum v polovině období by se měl uskutečnit a potom vlastně směrnice o nediskriminaci, kterou zatím blokuje rada, by měla být také schválena výborem OSN, protože se týká nikoli pouze osob s postižením, ale všech zranitelných osob, osoby, které musíme chránit a obhajovat. Takže toto je prioritní záležitost. A potom, co se týká rovnosti mužů a žen, tak výbor zdůraznil tu skutečnost, že strategie pro rovnost mezi muži a ženami, strategie Evropské unie tedy, stejně tak jako strategie pro osoby s postiženími, neobsahuje kapitoly, které by se zabývaly ženami trpícími postiženími. Proto v, závěre, v těch závěrech výbor navrhuje, abychom takovou kapitolu otevřeli a začlenili. A potom jsou zde další záležitosti nebo další strategie navrhované pro lepší boj proti diskriminaci, pro lepší informovanost, pro vzdělávání, inkluzivní vzdělávání pro přístup k zaměstnání, k pracovním příležitostem. Věr OSN požaduje, aby úmluvě bylo také uvedeno vytvoření příznivých podmínek pro důstojnou práci pro všechny osoby protože osoby s postiženími jsou často právě ty osoby, které eh, mají přístup pouze k pracovním místům druhé kategorie. Takže na tomto, tímto vším se musíme zabývat. Chtěla bych ještě tedy zdůraznit, že vlastně nedostatečný přístup osob s postiženími k určitým službám není výjimka, ale často je to bohužel norma, něco, co je všeobecné. A zde také eh, vlastně se výbor domnívá, že pokud se týká přístupu ke spravedlnosti, tak je nutné, aby osoby s postižením mohly mít vždy přístup ke spravedlnosti a mohly vlastně skutečně využívat všech záruk, které vycházejí z textu OSN. A co se týká přístupu ke spravedlnosti, tak to se samozřejmě eh, týká také eh, žen s postižením. Zde jsou otázky potratů nebo nucených tedy potratů, interrupcí. Zde také Jde o to, aby se zavedl určitý postup informovaného souhlasu. A v prosinci loňského roku byl schválen akt o přístupnosti. Je to vlastně text, který naše skupina požadovala už dlouhou dobu a Vivian Redingová požadovala již v minulém volebním období tento text. Je to požadavek, který právě patří k tomu, co požaduje také OSN, stejně jako naše, náš výbor. A v současné době pracujeme na pozměňovacích návrzích, které vlastně bychom předložili k těmto textům o přístupnosti tak, abychom právě zajistili, že ty znevýhodněné, zranitelné osoby budou mít lepší přístup k bankovním, finančním službám a tak dále. Takže ještě trošičku rozšiřujeme a prohlubujeme toto téma. V každém případě je to opravdu nesmírně důležité téma, jak již jsem říkala, protože vlastně u samotného kořene naší práce, našich institucí je mír samozřejmě, ale také blahobyt, nediskriminace, rovnost. To jsou ty vlastnosti, které nás charakterizují. To je to, co tvoří naši DNA. To, je, to, to jsou ty hodnoty, které jsou pro nás důležité. Proto budeme nadále pracovat na této problematice. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce a doufám, že výsledky budou dobré. Děkuji. Mr. Kavada. Pan Kavada má slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla. Já bych měl pouze připomínku. Hovoříme zde o osobách, ale žádná z nich se neúčastní naší debaty. Není zde přítomna, což je opravdu škoda. Pan Kastr. Äh, ano, děkuji paní Hautale také za tu zprávu. Já bych ještě chtěl poukázat na některé aspekty. Úmluva o, o osobách s postižením je vlastně určité, určitá změna paradigmatu od koncepce integrace kde se vlastně eh, se musí změnit ten přístup a zohledňovat práva postižených k, eh, vlastně ke konceptu inkluze, začlenění, kde se vlastně musí vytvořit určité rámcové podmínky, tak aby osoby s postiženími mohly skutečně se těšit svým právům. Takže mě by zajímalo v tomto hledisku, jak tyto základní myšlenky vlastně budou prosazovány v jednotlivých členských státech jak to tedy bude realizováno a jak vypadá praxe. To znamená, jak například v oblasti vzdělávání, školství v mé vlastní zemi v Německu například se zde vede poměrně vzrušená diskuse, že by měly být školní budovy přebudovány, přestavěny, aby vlastně mohly skutečně osoby nebo studenti s postižením se účastnit výuky, aby měli dobrý přístup, čili jakým způsobem vlastně budou uskutečňována práva osob s postižením ve vzdělávání, ve, ve školství tak aby vlastně také lidé s postiženími měli možnosti eh, odpovídajícím způsobem se účastnit vzdělávání a tím vlastně měli lepší přístup k dalším společenským eh, hodnotám. Děkujeme. pane Hautalo, chcete reagovat na tyto poznámky? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ta vystoupení jasně poukazují na to, že bychom měli opravdu velice zásadně zvážit tuto důležitou zprávu, která spadá po Eh, do odpovědnosti výboru EMPO, který to připravuje a ano, jistě, pokud je zde komise, bylo by zajímavé si vyslechnout i například, jak by reagovali na otázky pana Kestera, pokud je o implementaci v členských státech, nebo možná někdo jiný, kdo by k tomu chtěl ještě do této diskuze něco dodat. To by nám určitě pomohlo porozumět různým těm omezením. Víme, že v několika členských státech ratifikace neproběhla až tak eh, bezproblémově, protože to sebou nese určité náklady, ovšem to hlavní, toto paradigma, ta, ta změna vůbec toho po uvědomění si celé záležitosti, jak o tom hovořil pan Kester, to vše v podstatě, pokud je to dobře naplánováno už od toho prvního návrhu, tak ty potřeby přístupu k těmto právům by vlastně pokud jsou zakotveny úplně od samotného návrhu jednotlivé věci, tak samozřejmě, že by ty náklady nebyly až tak veliké. Ně- někdy, bohužel, některé ty budovy, které jsou takové nepraktické, vlastně na počátku designu vůbec nevzali v potaz to, že někteří lidé mají omezení a nebudou se tam moci dostat, prostě tam omezená mobilita a podobně. Pane předsedo, máme tady někoho z komise? Does the commission wish to... Chce komise vystoupit, ptá se pan předseda. Dobré odpoledne. Děkuji. Děkujeme za velice zajímavou výměnu názorů, která zde probíhá. Já jsem samozřejmě připravená vám poskytnout krátkou informaci ohledně implementace těch závěrečných pozorování původní zprávy Evropské unie po strukturovaném dialogu, který proběhl v loňském roce. A to v Ženevě v srpnu. Komise byla požádána implementovat mnoho různých doporučení a tři z nich okamžitě v průběhu jednoho roku. Tyto tři věci přijetí um, aktu, Evropského aktu um, přístupu k právům, to je ta první věc, k které již došlo. Dále je to revize v této oblasti jednotlivých kompetencí. A třetí je stážení monitorovacího rámce. Toto jsou tři věci, kterým věnujeme velikou pozornost, pokročili jsme ve všech kterých a skutečně budeme v rámci toho roku, který máme k dispozici, schopni reagovat samozřejmě i a předložit to vše výboru, který se týká, který se zabývá právo osob s postižením. Kromě tří e, členských států ostatně ratifikovali tuto úmluvu, ty tři poslední, tam probíhá tento proces ratifikace. My spolupracujeme úzce s členskými státy za komise na implementaci úmluvy v celé EU prostřednictvím různých for. Prvním je samozřejmě rada, dále je to vysoká skupina pro záležitosti osob s postižením. Tam reportujeme ohledně různých záležitosti implementace v různých oblastech. V loňském roce to byla Evropa 2020. Tam máme data k dispozici, můžeme vám samozřejmě zainteresovaný to poskytnout, pokud jde eh, o eh, riziko chudoby, mm, dále zaměstnanecké záležitosti. Toto vlastně publikujeme každý rok. Dále je to záležitost eh, toho aktu Um, přístupu k právům um, ke směrnici, která byla přijata v loňském roce. Tam se snažíme zlepšit implementaci v této oblasti v celé Evropě a zajistit uniformnější interpretaci toho, co to vlastně znamená, ta, ty povinnosti přístupu nebo, nebo vůbec pro osoby s, obsti, s postižením v celé Evropské unii. Možná na závěr bych ještě řekla, že je to vlastně povinnost, povinnost na základě nařízení pro strukturované fondy, to znamená zajistit přístup. Když členské státy obdrží takové finanční prostředky, tak implementace musí vzít v potaz tuto možnost přístupu osob s postižením a my si myslíme, že to v podstatě by mělo i zlepšit účast těchto osob s postižením vůbec na fungování Evropské unie na rovném základě či podkladě podobně jako ostatním občanům. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Už se nevidím, nevidím už dá, žádné další žádosti o slovo ani o komentář. Tím tedy můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přejít k bodu číslo 7. Je to vlastně takové přirozené pokračování tohoto tématu. Jedná se o zvážení pozměňovacích návrhů ke zprávě z vlastní iniciativy týkající se transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech EU. Já jsem sám zpravodajem k této zprávě. Dovolím si tedy začít. Zahájím konstatováním, že, jak jste právě zaznamenali určitě, dostali jsme 35 eh, pozměňovacích návrhů To je zpráva výboru KONT, v níž je zpravodajem kolega Sven Giegold. Většina těchto pozměňovacích návrhů eh, kladně nahlíží eh, parlamentní přístup, který by měl být koherentní, soudržný eh, v souvislosti s otázkami zlepšit transparentnost, integritu a odpovědnost v evropských eh, institucích. Tato záležitost nabývá na významu. Je totiž propojena eh, s vnímáním legitimity těchto institucí, eh, k tomu, jaké důvěry požívají mezi evropskými občany a rovněž jejich efektivitě. Různé výbory, včetně výboru Envy, výboru pro mezinárodní obchod, rovněž přispěje svými stanovisky. A já chci zdůraznit, že můj návrh stanoviska zdůrazňuje, že fundamentální krok směrem ke zlepšení transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech EU spočívá v prosazování principu dobré kvalitní zprávy a to přijetím celoevropského nařízení týkajícího se evropského práva správních postupů. Jak návrh stanoviska, tak pozměcí návrhy rovněž zdůrazňují, že musí být nastoleny účinné mechanismy pro řízení například střetu zájmu v rámci jak evropských institucí, tak poradních orgánů. A ty by měly zajistit, že e, bude zachována integrita a jakékoliv prohřešky budou příslušným způsobem trestány. Zároveň chci zdůraznit, že, jak už jsem předeslal, chtěl jsem se zaměřit té své zprávě v tom svém stanovisku pouze na témata, která leží eh, v oblasti pravomoci našeho výboru. Z toho pohledu tedy nemohu zatím zaručit, že budou pro mě všechny pozměcí návrhy jako zpravodaje za EPP akceptovatelné. Určitě však mohu kolegy ujistit, že vnímám eh, ten námět, tu inspiraci všech eh, pozměcích návrhů ve smyslu posílení integrity a transparentnosti, tedy když tak se s nimi sejdu. Hlasovat by se mělo buď před nebo v dnu 28. ledna. Zatím jsem se ještě nedostal k zorganizování schůzky stínových zpravodajů, ale zatím si myslím, že můžeme navrhnout diskusi technického rázu a potom si zvážíme, jaké další kroky bude třeba přijmout v té oblasti. To by bylo z mé strany vše na úvod. Chce se někdo hlásit, přihlásit? Paní Hannibal? Ano, Pane předsedo, děkuji za veškeré vaše úsilí v té oblasti. Jedná se opravdu o záležitost navíc o zajímavou a bohužel, které, která se nedostává na výsluní. Na druhé straně je to správné, protože jedná se spíš o takovou vnitroinstitucionální záležitost a zároveň je to i pro nás velice významné zajistit transparentnost, odpovědnost, bezúhonnost. Máte stoprocentní pravdu. Vše se váže s obecnou otázku důvěry naše instituce. Pokud občané nemají pocit, že instituce pracují pro ně a v jejich prospěch, zjistíme, že naše popularita, ne, popularita neustále klesá. A zejména v Británii nám na tom zejména v současné leží. V současné době tady nemám nic závažného, na co bych ráda zazněla spíše jménem kolegů ve skupině socialistů a demokratů, mohu říci, že souhlasím s nábojem, jsme pro a e, schváluji i nápad sejít se na technické úrovni, zvážit vše a tím, že vlastně se shodujeme v těch zásadních námětech, nebude potřeba ani nic jiného. Pan Kesta? Já co se týká tématu transparentnosti pro evropské instituce, tak považuji za zcela ústřední, pokud jde o akceptanci celkovou. Souhlasím s tím, co říkala paní Hannibal. Uh, Například v souvislosti s TTIPem, to je velice eh, veli, velká část protestů proti TTIPu byla vlastně způsobena tím, že občané a občanky v Evropské unii nemají dostatek informací. A pokud se dobře pamatuji, co se týká vyjednávacího mandátu ohledně CETA a TTIP, tak vlastně až ex post potom vlastně mm, bylo, byla, byla ta, byly poskytnuty obyvatelstvu určité informace, čili já jsem také pro, abychom prosazovali větší transparentnost pro to, aby vlastně ze strany občanů také byla větší akceptovanost například těchto dohod, jako je CETA nebo TTIP. V souvislosti s těmito diskusemi o dokumentech, o dohodách o volném obchodu, tak bych vlastně chtěl poprosit, abychom se ještě zamysleli nad tím. Já jsem vlastně eh, tuto praxi eh, sám vlastně zakusil a musím říct, že je to dlouhodobý, zdlouhavý proces a Urč, bylo by dobré určitý, mít určitý čas, abychom si prostudovali určité dokumenty ale však není dostatečné k tomu, abychom si vytvořili dostatečný obrázek o jednotlivých aspektech dohody o volném obchodu, ale je také dobré, abychom vlastně ty dokumenty, které si studujeme, měli možnost diskutovat o nich s právníky, s experty například. Takže tady tato praxe považuji za určitou deed alibismus demokratický a myslím si, že hloubější, prohloubenější diskuse k tomuto by byla určitě žádoucí. Yeah, thank you very much. Paní Hautala, děkuji, pane předsedo. Ano, jsem si jista, že vaše stanovisko bude hodnotným přispěním k tomu, čím se zabývá pan Gigol. Myslím si, že ono není až tak dobře známo, že právě parlament při prosazování transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti učinil tak mnoho na, e, v průběhu let. A tady si myslím, rozhodně bychom měli touto zprávou uh, Eh, upozornit veřejnost a i ostatní na to. Máme tady mnoho křížových odkazů, například před chvilkou, když proběhla výměna názoru o eh, eh, zprávě k veřejnému přístupu k písemnostem. I to je vlastně něco, co souvisí a doufám, že se tam ten odkaz nakonec ocitne. No a i více záležitostí, například k těm správním postupům, kterými se budeme zabývat. I to tam vlastně spadá a určitě i těmito krůčky prosazujeme politickou vůli Evropského parlamentu uplatňovat transparentnost v praxi a přispět k řešení politické krize, která rovněž souvisí s chybějícím důvěrou občanů v naše instituce svým vlastním dílem. Mrs. Regner. Paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pouze říct, co se týká pozměňovacích návrhů kolegyň a kolegů z různých frakcí. Dívala jsem se tedy na ně a chtěla bych říct, že je tam mnoho pozitivních věcí, které můžeme podpořit. Hlavně to jde směrem k větší transparentnosti, jsou tam důležité věci a myslím si, to, že se nám podaří najít dobré kompromisy s například co se pan Budr, pan Krysokonos také to, co předložil Cecília Wikström, posměňovací návrh ohledně whistleblowerů a to si myslím, že to jsou určitě dobré, dobré vstupy k té Gigoldově zprávě. Já bych chtěla stručně se zmínit o mých pozměňovacích návrzích, které předkládám proto, protože se mi tam líbil eh, odkaz na kodex, etický kodex, kodex chování, to vlastně už v minulém eh, volebním období se tam se nám podařilo zpracovat určitý etický kodex a teď se musíme podívat na to, jak bude vlastně fungovat, protože to uplatňování se nám poněkud prodlužuje, protahuje. Takže zejména je potřeba dodržovat eh, kodex a mít dostatečnou kontrolu eh, v případě konfliktu. Takže myslím si, že Uvedu pouze jeden příklad, například ty vedlejší činnosti, které by mohly znamenat určitý střed zájmu, tak by vlastně měly být podrobeny striktní kontrola. Další úkoly například eh, nad 10 eh, tisíc euro by měly být pro, by, eh, vlastně předkládány, nebo měly by být o nich eh, psa, prohlaš, prohlášení předložena. To je jenom takový příklad. V mých návrzích to jde trošku možná se do podrobnosti, ale v tom etickém kodexu si myslím, že by se tam měla vlastně vložit tady ten, to, to nutnost prohlášení, pokud ta vedlejší činnost bude, půjde na 10 tisíc euro, protože on je velký rozdíl, pokud někdo musí prohlašovat 5 tisíc euro nebo 100 tisíc euro, takže to by bylo asi zajímavé, abychom měli určité odpovídající odstupňování nebo to rozlišování té úrovně a potom bych chtěla předložit takový návrh, který by měl zajistit, aby po vypršení mandátu Evrop, a pokud ti evropští poslanci již nebudou aktivně působit, tak bychom se měli zamyslet nad tím, jak vlastně to bude dále postupovat. Tady to období kulin, které zde navrhuje pan Gigold, jenže, ale musíme eh, být realističtí. Je důležité najít nějaké řešení, ale mělo by to být také řešení, které vlastně potom, aby neumožňovalo tedy, aby vlastně si poslanec založil nějakou konzultační poradenskou firmu, to asi není žádoucí, ale musíme se zamyslet nad tím, kde je ta dělící čára, kam by, po, po, do jaké míry by měl jít ten zákaz, tak například aby nebyl zase, se neznemožňovalo, aby vlastně například poslanec, který pracuje ve výboru pro kulturu, pro vzdělání, potom nemohl být dále profesionálně činný, takže předkládám pozměňovací návrh v tomto smyslu, tak aby po vypršení mandátu v Evropském parlamentu, já navrhuji tu lhůtu dva roky, aby vlastně by měly být určité činnosti měl by, měli by vlastně oznamovat, tak aby bylo zajištěno, že vlastně tyto činnosti nějak nám ne, vlastně nám nějak nekolidují s činností určitých lobbystů nebo konzultačních firm. Samozřejmě musíme o tom ještě dále diskutovat, ale říkám, předkládám pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem. Děkuji. No, Mrs. Delvo? Paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já se stydím, protože jsem promeškala lhůtu na předkládání pozměňovacích návrhů, takže nemohu okomentovat své vlastní pozměňovací návrhy, ale přečetla jsem si ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Nejprve bych chtěla vyjádřit svůj souhlas s tím, co řekla Evelyn Regner, s tím, že pokud poslanec opustí parlament, přestane být činí, tak si nemyslím, že by bylo žádoucí aby jakmile jsme zvoleni do parlamentu, tak jsme byli odsouzeni k tomu být v parlamentu celý život. Takže je potřeba, aby vlastně ten bývalý poslanec měl i určitý život i profesní potom. Takže je potřeba najít určité možnosti k tomu, abychom mu neznemožnili veškerou činnost. A pokud jsme odborníkem v nějaké oblasti, tak asi bude těžké najít práci v jiném oboru. Takže si myslím, že zpráva pana Gigolda je poněkud příliš přísná v tomto ohledu. A druhá druhá věc, chtěla bych vyjádřit svou určitou frustraci jakožto členka poradního výboru o etickém eh, kodexu. Protože co vlastně děláme v tom výboru? jsme tam takzvaně buď proto, abychom se zabývali pří, těmi příklady nebo případy, které nám předkládá předseda. Nemáme žádnou možnost vyšetřování, vlastně pouze odsouhlasujeme to, co je nám předloženo. Je to velmi formální. Měli jsme tam například příklad jedné komisařky, čili podíváme se na ty dokumenty, projdeme si je, ne, nevím, jak bychom mohli jinak postupovat. Jinak, jednak by se musel nejprve asi revidovat ten etický kodex a za druhé eh, měli jsme tam vys, návštěvu vysokého, z vysokého úřadu, deontolo, úřadu pro etické etický kodex Francii, což je opravdu důležitý úřad, který může požadovat informace od různých institucí. Takže bych se chtěla zeptat, zda bychom neměli jít trošku jiným směrem, tak abychom pouze nehlásali naši transparentnost, bezúhledno, bez, bezúhonost, ale abychom měli skutečně možnost to prověřovat, kontrolovat, protože pokud chceme hovořit o důvěře občanů, ale máme pocit, že nemůžeme nic vlastně kontrolovat, tak to budou pouze prohlášení velká, k něčemu to nevede. Já nechci být fatalistka, ale potřeba, abychom se skutečně zamysleli nad rolí toho poradního výboru a našeho etického kodexu. Děkuji. Marinho Pintu. Pan Marinho Pintu. Eu gostava de chamar Děkuji. Já bych chtěl upozornit na jednu otázku, o které se hodně hovořilo v Portugalsku v posledních letech. A to je určitá polemika, určité, určitá kontroverzní věc. Je to legální možnost v Portugalsku a i pro Evropský parlament současně vykonávat funkci poslance a činnost advokáta to by mělo být neslučitelné podle mého názoru, protože když jsme poslancem parlamentu a jsme vlastně máme, vytváříme zákony, tak nemůžeme v současně pracovat pro eh, klienty se soukromé sféry, kteří mohou být, eh, se mohou zajímat o obsah těch zákonů, na kterých pracujeme, když vlastně advokát pracuje v nějakém výkonném orgánu nebo úřadu, tak vlastně musí pozastavit svou advokátskou činnost. A čili si myslím, že by vlastně měl, eh, te, měla takováto osoba pozastavit eh, svou advokátní činnost, pokud je zvolen tedy do parlamentu, protože tato funkce poslance, tedy legislativce a advokáta, je, je neslučitelná. myslím si, že je potřeba, aby ty věci byly jasně řečeny, že by zde skutečně mohlo docházet ke střetu zájmu nebo k určité možnosti ovlivňování ze strany klientů, protože a pokud by advokát byl zároveň zákonodárcem, v Portugalsku například eh, vyšel zákon o amnestii a někteří poslanci, kteří zároveň vykonávali činnost právníků nebo advokátů, tam prosadili určitá ustanovení ohledně trestných činů. Z nich vlastně byli obžalováni někteří eh, jejich klienti, kteří tedy by měli být eh, kvůli těmto činům pro, pronásledováni. Já jsem byl ostatně předsedou advokátní komory a většina advokátů souhlasila s tím, a že vlastně by to mělo být neslučitelné. Já si myslím, že to má negativní vliv, tato kumulace funkcí, negativní vliv také na samotnou povahu práce a uznávání práce advokátů je mnoho klientů těchto advokátů, kteří se na ně obracejí. No proč? Protože ti advokáti jsou zároveň poslanci, protože ti klienti vidí, že samozřejmě by je mohli určitým způsobem ovlivnit, že by to mohlo být pro ně zajímavé. Takže tato kumulace funkce poslance a advokáta má negativní dopad na konkurenci, která by měla vlastně existovat mezi eh, těmito funkcemi. A myslím si, že parlament by měl vlastně také schválit ustanovení, která by znemožňovala tuto kumulaci, protože jste, jde o prestiž funkce zákonodárce, který zpracovává zákony. But you are not on any... Pane Marinu ale vy nekomentujete konkrétní pozměňovací návrhy zde. Ještě ne, <laughs> ještě ne, ale chtěl jsem vlastně vyjádřit tady tento názor, protože jsem zaznamenal, že je zde celá řada totožných pozměňovacích návrhů a domnívám se. Děkuji, pan. Děkuji, pane předsedo. Já vás klamu. Není to přímo nějaký komentář k těm událostem, ale protože mám velmi rád paní Regner, tak vlastně bych chtěl vdechnout určitý uh, čerstvý vzduch do tohoto nového roku. Takže první věc, musíme se podívat, v jakém systému vůbec působíme, v jakém systému se nacházíme. Asi už 15 let jsme vlastně v systému, který řídí rada Eh, mezi radou a námi je komise, která dělá, co může samozřejmě. A viděli jsme do nedávné doby, v podstatě do posledních let nebo posledních měsíců v každém případě, že měla dost velký problém s prosazováním eh, evropského ducha říkám vlastně, v současné době musíme se dívat na to, co se děje v Evropě. A potom parlament kde se zabýváme slučitelností a legitimitou e, funkce. Je zde jedna věc, která zde nezazněla, ale která vlastně brání fungování e, poslanců. Jednak je, jsou zde ty křížené, křížové zájmy. Máte pravdu, musíme být rozum, rozumní. Já souhlasím s názorem kolegy. A to, že nejsme zde na celý život, nemáme tu funkci, alespoň doufám v to, Protože pokud není kyslík, tak by byl jen kysličník uhličitý a to není dobré pro zdraví. A Pascal Dirán určitě neřek, nebude říkat opak. Takže musíme se také podívat na to, že parlament stále více řídí administrativa. Je velice důležité to, co nevidíme, ale co vlastně nás postupně jak si omezuje eh, naše hmotné kapac schopnosti fungování. Náš parlament se postupně stává OSN, já to neříkám náhodou. Uvedu příklad, nebo uvidíme příklad za několik dní administrativa tohoto parlamentu zřídí sama sebe jaksi. A byl by, je čas, aby vlastně politické síly řídily administrativu, aby vlastně to jaksi vzalo ten eh, správný pořádek, jak to má mít. A administrativa parlamentu není řízena centrálně, jsou to určitá epicentra, která omezují určité typy, eh, řídí určité typy činnosti vpravo, vlevo. Potom je zde, jsou zde smlouvy na dlouhou dobu, která vlastně samozřejmě lidem, kteří vlastně se spojují, aby obhajovali určité naše kolegy. Já rád uvedu konkrétní případy, takže eh, zde trošičku se dostáváme k určitým abstraktním funkcím, tento parlament už nemá pravomoci, které měl už ještě před deseti lety. Ta jsou vlastně nahlodávány zevnitř, ty pravomoci, a dvěma institucemi zvenčí. A toto všechno nevytváří opravdu nějaké skvělé klima a je to opravdu omezení eh, naší eh, svrchovanosti. A poslední věc, někdo se zde zmínil, myslím, že jste to byl vy, o vysokém úřadu pro transparentnost ve Francii. Ten, to úřad řídí bývalý nejvyšší státní zástupce u kasačního soudu. To byl vlastně první předseda. To je, my, a my ho známe, víme, o koho jde. A ten člověk je například pro skupinu, která zasedá v parlamentu, ale chová se úplně jinak, než co prohlašuje. Extrémní pravice tedy, to je ten, který zavedl před několika dvěma, třemi měsíci, ne déle, další inkriminaci někoho, kdo dělá velké proklamace, ale nedodržuje žádné zákony vlastně, byl předvolán před soudce. To je vlastně ten člověk, který nedávno zrušil nové obžalo, obvinění, eh, obžalování, které se týká eh, lživému eh, prohlášení o majetku. Takže se ptá, zazněla zde vlastně otázka, zda souhlasíme s tím, aby pravomoci poslanců, zejména co se týká té, tohoto výboru, my jsme se rozhodli o odůvodněnosti prohlášení komisaře, který nám, který nám lhal o určitých, já mám na mysli pana Kaněteho, lhal o určitých, eh, on se nás vlastně ptal, zda souhlasíme s tím, že bychom podpořili myšlenku, že parlamentu by vlastně měla pomáhat určité oddělení OLAFu, které by vlastně nám poskytlo skutečné informace předtím, než se vynese určitý názor, určitý rozsudek. Takže já si myslím, že to nebezpečí je poměrně veliké, pokud výkonná moc komise tedy vlastně se snaží chránit určitým způsobem eh, evropská rozhodnutí nebo prosazovat, zatímco ostatní státy víceméně rozebírají Unii, a my jsme daleko od situace, aby skutečně evropské hodnoty byly prosazovány, tak to je veliké riziko, pane předsedo. The... Děkuji. Jednalo se o posledního zájemce o slovo. Já jsem tedy vaše komentáře vzal na vědomí a s vaším laskavým zvolením budu pokračovat v tom smyslu, jak jsem v úvodu už naznačil. Tím pádem můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a přejít k bodu číslo 8. Výměna názoru k přistoupení Rakouska a Malty k Háské úmluvě ze dne 15. Eh, listopadu 1965. A moje otázka zní, zda eh, pan Kavada reprezentuje pana Uspaskycha. Zastupuji je silné slovo. Tak to můžeš zejména z hlediska té právní situace, ve které se kolega nachází. No ale zpravodaj, pan Uspakiš, mě tedy skutečně požádal, protože nemohl přijet dnes, aby se účastnil práce, abych předal toto poselství, které se pokusím přečíst slovo od slova. Uh, do umluva z roku 65, o které jste se zmínili, stanovuje systém v jeho šrámci. Eh, soudní akty mohou být eh, zasílány a oznamovány, posílány do kteréhokoliv státu, který je signatářem této hákské umluvy z roku 65, což zjednodušuje metody předávání a výměny a usnadňuje soudní spolupráci mezi stranami. Uh, mezi tedy smluvními stranami v případě civilních, občanských eh, sporů a přeshraničních eh, obchodních sporů. Umluva platí pouze na doručování a přeshraniční eh, zasílání soudních a mimosoudních aktů ze nebo do třetích zemí. Pokud jde o zasílání a předávání eh, v soudních a mimosoudních aktů v rámci Evropské unie, tak již existuje nařízení, o které všichni znají a <laughs> všichni víme, jak je populární. To je nařízení 1393 lomeno 2007. A vidíte, že jsem skutečně doslova dodržel to, co zde je napsáno, 25 členských států již uplatňuje tuto úmluvu. Podle článku 1 a 2 protokolu číslo 22, který je přílohou jednotlivých smluv, Dánsko není podřízeno jejím uplatňování a v dnes Rakousko a Malta, dva poslední členské státy, které ještě zbývají, vyjádřili žádost přistoupit k této úmluvě. Umluva neumožňuje přistoupení mezinárodních organizací, jako je Unie. Nicméně po přijetí evropského nařízení o doručování eh, soudních nebo mimosoudních aktů v občanském nebo v obchodním právním řízení Evropská unie získala výlučnou externí pravomoc podle členské článku 3 odstavce 2 smlouvy o založení Evropské unie, což bylo potvrzeno kodexem, justičním kodexem ve stanovisku z ledna 2013 a v důsledku toho Evropská unie je oprávněna umožnit budoucí, jakýkoliv budoucí přístup k úmluvě. Takže Evropská unie je tedy oprávněna umožnit jaký, jakékoliv přistoupení k umluvě. Chtěl bych ještě upřesnit další následující bod. Rada uzavřela debaty na konci loňského roku v této oblasti a nyní požaduje Evropský, od aby Evropský parlament odsouhlasil přistoupení Rakouska a Malty k Hákské úmluvě co možno nejdříve. Další připomínky už nebudu zmiňovat, které jsou sice důležité, ale některak nemění tady tento text. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Any, any requests from... Žádá si někdo slovo? Nikoliv, nezdá se. Chce se k tomu vyjádřit komise, případně? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost okomentovat eh, zcela stručně tuto složku. Eh, všechny informace, které jsou základem tohoto kroku, už byly prezentovány panem Kavadou. Jemuž jsem velice vděčný. Vděčný jsem rovněž za tu skutečnost, že Evropský parlament už je připraven na žádost zpravodaje zvážit eh, schválení tohoto návrhu ve stávající podobě. Možná ještě pár dodatečných informací, totiž proč to radě trvalo tak dlouho, aby s touto žádostí předstoupila před Evropský parlament. Tady jde o to, když se tedy podíváte na tu časovou osu, komise přišla s návrhem už v červnu roku 2013, tedy před více než dva a půl rokem. Poté vyjednávání, diskuse probíhaly a víceméně začaly bezprostředně po kroku komise. Proč tedy trvaly tak dlouho? Pokud je vám známo, tak ta první technická diskuse členských států, kde členské státy podpořili cíl a záměr komise, v tom se členské státy zhodly, že totiž ty dva chybějící členské státy, Rakousko a Malta, by měly mít možnost připojit se k Háské úmluvě z roku 1965. Jedná se o významný mezinárodní nástroj, právní nástroj, jak už bylo zdůraznil. Tedy čem spočíval problém? Šlo o delikátní záležitost, ale zároveň záležitost principiální, totiž um, externí kompetence Evropské unie a jejich praktické uplatňování. Ehm, byly zde, ehm, byla zde tvrzení, že u tohoto mezinárodního nástroje Evropská unie má výhradní externí práva, ale ne všechny členské státy s tím souhlasily. To tedy bylo důvodem spoždění. Naštěstí na konci loňského října se byly členské státy schopné shodnout na kompromisním textu, který vám nyní tímto předkládáme. Je třeba na to nahlížet jako na velice bolestivě um, bolestivý kompromis, jehož bylo dosaženo se zaťatými zuby, tedy eh, pokud eh, opravdu se chceme vyhnout další žádosti na soudní dvůr, tak eh, by bylo dobré snad to schválit. Komise doufá v kladné stanovisko Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Nevidím už žádnou žádost o slovo. Tím Tedy uzavírám tento bod pořadu jednání. May I, may I inform you that um, the deadline for... Dovolím si vás informovat, že lhůta pro předkládání pozměňující návrhu byla stanovena na eh, poledne 14. ledna letošního roku. Hlasovat se bude na našem dalším zasedání. A tím už opravdu uzavřeme tuto položku a přejdeme k číslu 9. Tady máme prezentaci eh, výstupů pracovní skupiny pro správní právo a znovu zde máme paní Hautal. Děkuji. Jsem velice ráda, že mohu vám oznámit narození eh, návrhu nařízení rady a komise týkající si se nového administrativního eh, správního práva, který se bude týkat veřejných institucí a dokument je k dispozici jak veřejnosti, tak samozřejmě všem úřadům, který se to týká v rámci našich institucí. Nyní doufám, že se kolegové seznámí s tímto výsledkem velice intenzivních prací, které jsme jako pracovní skupina v rámci toho výboru provedli se znamenitou pomocí a podporou týmu právních odborníků i právních služeb této sněmovně. A tady chci výslovně poděkovat rovněž sekretariátu a právním službám za to, že nám takto inspirativně stali, stali po boku. Cíl spočívá v tom, že budeme mít substantivní tématické slyšení 28. ledna rovněž s zainteresovanými stranami, eh, které pocházejí z půdy mimo instituce zde v naší sněmovně a zároveň už chci předeslat, že se bude jednat o opravdu zajímavé hosty z nejvyšších kruhů osoby tedy s zevrubnými znalostmi všech důvodů, proč se musí Evropská unie tímto tématem zabývat, tedy správním zákonem jako tématem. Například bývalý předseda Evropského soudního dvora, pan Vasilios Skuris, souhlasil s tím, že se vyjádří. Taktéž bývalý eh, ombudsman evropský, pan Diamantoros, se eh, zúčastní a i stávající ombudsman Emily O'Reilly, tedy ombudsmanka. Zároveň si vyslechneme honorárního profesora Jana Hardena z Sheffieldské univerzity, který vždy vyjadřoval silnou podporu a byl takovým myšlenkovým nábojem, myšlenkovou bombou, která opravdu znamenitě přispěla eh, k našim pracím. Chtěli bychom dát prostor i externím zainteresovaným stranám, například eh, právník, šéf právního oddělení, eh, pan Garson společnosti BASF a rovněž představitel Evropského združení ehm, odborů ETUK Vidíte tedy, že je to vyvážené složení v rámci toho slyšení a doufejme, že se dopracujeme k vyváženému prezentaci eh, této otázky. Doufám tedy, že se dostavíte v hojném počtu. To bude dopoledne 28. leden od 9.30 do 12.15. A nyní pár slov k samotnému, k samotné práci a to, k čemu jsme se už dopracovali. Jedná se o sedmé volební období a výbor pro právní záležitosti v něm založil pracovní skupinu, jejíž Cílem byla jednak inventarizace všech pravidel týkajících se správního práva a rovněž proskoumáním, zda by bylo dobré přistoupit k dalším právním úkonům na základě článku 298 smluv o fungování Evropské unie a to bylo ještě předchozí pra, eh, volební období. A jejich práce měla za výsledek, že jsme měli zprávu z vlastní iniciativy, tam to vedl pan Luigi Berlinguer, on byl zpravodajem. Evropský parlament tedy 15. ledna roku 2013 přijal důležité usnesení a v něm se nacházelo i doporučení komisy týkající se zavedení právě správního práva, eh, týkající se správních postupů v rámci eh, paragrafu článku 225 eh, zákona o fungování Evropské unie, kde se jedná o legislativní aktivity. A Evropský parlament požádal komisi o předložení návrhu textu takového správního práva, kde by byly kodifikovány základní principy řádné zprávy a e, vše by bylo upraveno předpisově, aby veškeré správní orgány postupovaly určitým jednotným způsobem vůči veřejnosti. Přestože usnesení bylo přijato opravdu velkou většinou, 572 kolegu bylo pro, 16 proti a 12 se zdrželo. 60 bylo pro, 12 se zdrželo Bohužel komise s návrhem nepřišla. Nicméně, protože argumenty opravdu přesvědčivě hovoří ve prospěch vzniku správního práva, Parlament se nevzdal a koordinátoři výboru Jury se 24. února loňského roku, tedy před necelým rokem, rozhodli, že znovu se do této práce pustí a právě já jsem obdržela mandát jako stála zpravodajka v této oblasti, abych vypracovala pracovní dokument, který podpoří vznik právní úpravy v této oblasti pro všechny evropské instituce ten nápad spočívá v tom, že zpravodajka podá zprávu politické pracovní skupině, tam bude představitel jeden za každou eh, politickou eh, skupinu v tomto parlamentu a já chci kolegům poděkovat, protože opravdu byli velice inspirativní v tom, jak mě podporovali. Sekretariát, političtí poradci, právní služby si rovněž zaslouží obrovské díky. Koordinátoři se tedy shodli, že e, politické oddělení nám přispěje správnými odbornými znalostmi a proto jsme se e, kontaktovali se známým dobrý, dobrou takovou sítí profesorů, odborníků na správní právo, abychom si vyžádali Eh, odborné poznatky. Tady chci poděkovat eh, profesor Sila Galeta, Hoffman a Mír. Eh, tito odborníci opravdu velice snaživě se nám ehm, vložili, rovněž přispěli k našim snahám a obohatili naši pracovní skupinu. Měli jsme zde Emi Rades, EPP, kromě mě a doufám, že i zde bude spolupráce eh, pokračovat rovněž Manny Haribol a Antonio Malňo Pinto za ALDE, pan Karim za EKR a pan Krysogonos za GUE. Doufám, že tito kolegové zůstanou, zůstanou po mém boku a dosáhli jsme opravdu takové úplné sestavy. Rozhodli jsme se rovněž, že přizveme na žádost výboru petičního, že rovněž a výboru pro rozpočtovou kontrolu, že přizveme i jejich představitele, kteří budou pozorovateli v těchto pracích. A opravdu přicházíme s dvěmi dokumenty. Jejich myš autory jsou e, profesoři. Za prvé obecné principy evropského správního práva, které prosazují principy eh, správné vlády a právy do eh, úvodních ustanovení a pak právní prvky, které by neměly chybět v jakémkoliv návrhu novelizace správního práva týkající se institutů, orgánů, um, úřadů, um, a e, osob pracujících pro evropské instituce. V červnu, v září a v prosinci se pracovní skupina sešla a právě návrh na řízení je k dispozici ve všech, ve všech jazycích a vysvětlující prohlášení je zatím k dispozici anglicky. Je velice užitečné, doporučuji se s ním seznámit. Chtěla bych tedy všem dát k dispozici výsledek naší práce. Konečným cílem je samozřejmě přesvědčit Evropskou komisi, že je třeba přijít s legislativním návrhem. A doufám, že komise se bude radovat z toho dárku, který přichází z rukou Evropského parlamentu, než může vše řádně proběhnout. Musíme samozřejmě projít vším v rámci výboru, pak se to musí dostat i na plenární zasedání, kde doufám půjde hlavně o to, že se bude jednat o otázku k ústnímu zodpovězení. A pak budeme mít ten návrh toho nařízení, který bude připojen k eh, usnesení Evropského parlamentu, stane se z toho formální návrh, předloha a z toho jak víme, eh, jak nás kolegové podporují tady. Eh, myslím, že můžu z sebevědomě říct, že vše projde zdárně. Děkujeme, říká pan předseda. Nikdo se nehlásí? A vidím, vidím. Paní Hannibal. Já jsem členkou pracovní skupiny, takže velice stručně. Myslím si, že to opravdu bylo nesmírně, nesmírně kvalitní cvičení. Spolupracovali jsme úžasně a ten výsledek, podle mého názoru, je opravdu velice kvalitní text. Kvalitní text, který jsme potřebovali, opravdu jsme potřebovali i hodně práce, abychom to dali dohromady. Ráda bych poděkovala kolegyni za odvedenou práci. A poprosila bych komisi, aby skutečně apeluji na ně, aby to schválili, je to důležitá práce, máme ji za sebou, máme to na stole a doufáme, že skutečně teda se to bude i implementovat. Děkujeme, říká pan předseda, nepochybně je to velice důležité téma. Paní Hannibal se zmínila o komisi, chtěla by k tomu komise něco, chce se k tomu vyjádřit. Nevidím zde nikoho. Nikdo nemá zájem vystoupit. Pani Hautalo, děkujeme vám za odvedenou práci, vašemu týmu rovněž. A nyní se dostáváme k bodu číslo 10, protože vlastně jsme úplně úžasně načasovali tento bod protože vlastně bychom se měli zabývat, pokud jsem to správně pochopil, tím obchodním tajemstvím SAD skupina požádala o to, abychom nehlasovali ještě dneska. Paní Lagrip pravděpodobně by asi chtěla vystoupit, jestli máte zájem. Děkuji za slovo, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. Ano, jak jste se o tom i zmínil před chvíličkou, to hlasování, které se původně plánovalo na dnešní odpoledne, na žádost skupiny SAD bylo odloženo na naši další schůzku další, 28. Mm, ledna. Víme, že na poslední eh, schůzce fiktivní stěnový zpravodaj požádal o tuto možnost a my samozřejmě my jsme to akceptovali. Jestli dovolíte, pane předsedo, na základě toho, co jste řekl, několik ještě minutek, abych chviličku k tomuto důležitému textu řekla několik eh, věcí. 15. prosince se nám na trialogu povedlo dosáhnout s vyjednávací skupinou dohody společně s radou a proto bych velice ráda nyní skutečně vyjádřila potěšení nad tím, že tento, tato dohoda z 15.12. vlastně spojila t, úžasným způsobem ta stanoviska, která jsme my bránili u nás za Evropský parlament skutečně od začátku velice energeticky toto stanovisko, které většina poté i schválila ve zprávě, který jsem předložila, ve zprávě, kterou jsem předložila 16. 6. v loňském roce. Čili v podstatě je to taková naše pozice, ano, to znamená ta ochrana na evropské úrovni, pokud jde o informace v této oblasti obchodního charakteru, tajemství v tomto hledal. Samozřejmě nesmí to být v rozporu s transparentností informací informací, poskytování informací a samozřejmě základních svobod, které nám všechny leží na srdci. Čili toto je vlastně taková ta hlavní linie, kterou jsme bránili a která se nám povedla ubránit v tom jednání. Skutečně ano, u těch hlavních bodů jsme zvítězili, u těch všech priorit, které jsme si stanovili, které pro nás byly zásadní a které jsme bránili opravdu s takovou velikou dynamickou sílou. Ano, to znamená práva v oblasti základních svobod, svobod, vyjadřování, informace, tisk, um, investigativní práce novinářů, ochrana zdrojů eh, novinářů a zároveň je to eh, ochrana, která v podstatě vlastně na takové úrovni nikdy v Evropě ještě nebyla k dispozici, to znamená informátoři, ochrana těchto informátorů, a toto jsou věci, které jsme získali, které budou posíleny v samotném textu směrnice určité garance zároveň pracovníků, jejich práva, mobilita pracovního profesionálního charakteru v rámci Evropské unie, to je další věc, která se nám povedla. Čili ano, jsou tam určité jasnější omezení, pokud jde o e, celou směrnici, jejich uplatňování, určitá pružnost zároveň, bude Mm, pružnost pro jednotlivé členské státy, protože je to směrnice, pokud jde o včlenění těchto návrhů do jejich právních hra, národních rámců. A ještě několik upřesnění, tak aby se s vámi podělila o informace, které se týkají o určitém vyvážení různých priorit které se nám povedly získat v rámci těchto vyjednávání a která jsou definována černé na bílém nyní v tomto textu dohody, která se nám povedla v rámci Triago. První článek. My jsme revidovali tento první článek zásadním způsobem celé směrnice, abychom upřesnili to, co by nemělo vlastně se týkat, nebo teda to, co se netýká tohoto obchodního tajemství. Rada akceptovala vše, co jsme navrhli v rámci tohoto nového přepracovaného článku číslo 1. Tomu jsme věnovali hodně pozornosti. Asi já oficiálně bych ráda řekla, že tato směrnice, že se nebude týkat následující oblasti právo, pokud jde o eh, eh, eh, právo na informace v souladu s chartou základních práv, Evropskou chartou, povinnost transparentnosti, pokud jde o veřejné orgány, dále jsou to pravidla, kterými poskytují veřejné orgány informace, které získaly od těchto podniků, dále je to autonomie sociálních partnerů a kolektivní legislativní jednání. Toto vše jsou oblasti, kterých se nebude tato směrnice týkat, pokud jde o obchodní tajemství. Zároveň v druhé části tohoto článku 1, který jsme přepracovali skutečně opravdu zásadním způsobem, rada to v integrální podobě schválila. Tam si přejeme upřesnit to, že tato směrnice pokud jde o ty možnosti zaměstnavatele nějakým způsobem um, omezovat práva zaměstnance, pokud jde o využívání jejich kompetencí, zkušeností, které by mohli eh, legálním způsobem získat v průběhu práce v daném podniku. Toto je zásadní věc, je to určitá záruka práv eh, pracovníků, pokud jde o pracovní mobilitu, Um, umožní to odstranit tu nejistotu pracovního či právního charakteru těchto zaměstnanců, aby tam nedošlo k nějakému, řekněme, stíhání bývalým zaměstnavatelem a tak dále. Že toto bylo velice důležité, to je opravdu zásadní příspěvek evropských poslanců, toto, o toto nám šlo v rámci tohoto textu směrnice, to znamená, skutečně tam nebude žádná překážka profesionální mobility. A dále je to další velice důležitý článek tohoto textu, návrhu směrnice, a to je čtyřka. Tam se jasně hovoří o výjimkách. My jsme si přáli, aby jsme tam skutečně mohli rozšířit celou sadu výjimek, které se týkají této oblasti ochrany obchodního tajemství, tak abychom chránili určité aktivity, určité zájmy, které v podstatě ve své v podstatě by nemuseli spadat do této oblasti, pokud je o důvěrnost informací, aby nedošlo k nějakému překračování těchto pravomocí či možností. A zde jsme velice jasně v tomto článku to specifikovali v článku číslo 4. Je tam rovněž odkaz na Evropskou chartu základních práv, dále je to svoboda vyjadřování, svoboda eh, nebo možnost přístupu k informacím, svoboda médií, Samozřejmě toto je zásadní podmínka fungování demokratických států. Dále je to tento článek čtyři rovněž, protože jsme si vyslechli mnoho různých názorů z různých stran, pokud jde o výkon svobody, eh, získávání informací, na vyjadř, svoboda vyjadřování a tak dále. Čili my jsme tam odstranili, eh, ve francouzštině exercice legitim, to znamená legitimní výkon této oblasti, tak aby hmm, to nevyvolávalo takové nejasné právní informace, čili spíše jsme ano, toto spíše vyvolávalo hmm, určitý neklid, určitou nejistotu, pokud jde o zásadní svobody, ať už je to svoboda vyjádřování nebo svoboda hmm, vyjadřování svého názoru a tak dále. A rovněž v tomto článku 4 jsme poprvé využili a rada skutečně vlastně podpořila tento, tu, no, tuto naši, tento náš návrh, pokud jde o ten inovační přístup ochrany informátorů. To znamená, že pokud by, mm, ano, pokud pokud by se využívalo takové tajemství pro zveřejnění nějakého nedostatku nebo nějakého ilegálního činu či aktivity, tak v tom případě samozřejmě se nebude tato směrnice na to aplikovat a takový člověk, který o tom informuje, musí být teda v případě, že jde o veřejný zájem ochráněn. Toto je opravdu takové rozšířené, rozšířené stanovisko, v podstatě celý náš tým za Evropský parlament eh, to navrhoval a celý, celý tento návrh v, tom integrální podobě rada schválila. A ještě tři hlavní priority, které, které jsme my teda za náš tým, za parlamentní viděli, ty, tyto pokroky, které se nám povedlo dosáhnout v rámci jednání s radou a v podstatě nám to umožnilo zásadním způsobem vyvážit celý tento text. Je to zásadní text, který zdůraznilo mnoho ekonomických subjektů, samozřejmě i my v Evropském parlamentu většina všech politických skupin to podpořila. Čili opravdu jsme tímto způsobem podporovali výzkum, vývoj v této oblasti a zároveň jsme se snažili nějak přispět nebo vyhovět i ekonomickým aktérům, subjektům v Evropě, tak aby to pro ně bylo akceptovatelné. Čili myslím si, že se nám povedlo opravdu dosáhnout eh, zásadního pokroku v tom, čeho jsme chtěli dosáhnout a doufám, že 28. Eh, první, když budeme hlasovat, že tam budeme v hojném počtu přítomní. Děkujeme a nyní pan Kabada má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že práce, kterou odvedla zpravodajka paní Le Grip, v této věci by se měla vyznačovat, pokud bychom to měli schrnout, několika zjištěními. Za první konstatování je, jaká je role Evropské unie vlastně v textu tohoto druhu. Druhé konstatování, jaký je manévrovací prostor, který máme k dispozici k tomu, aby zde, abychom propojili protichudné zájmy a někdy zájmy, které se navzájem kontrolují, protože se jedná o princip vlastně role naší instituce, instituce nebo našich institucí, které dnes prověřujeme, tak jsem velmi spokojen, že vidím, že tento text vlastně stanovuje určité principy a umožňuje a dokonce stimuluje subsidiaritu eh, uplatňování což se samozřejmě bude projevovat v jednotlivých vnitrostátních právech členských států Evropské unie, což je vlastně ten hlavní bod naší současné činnosti. Druhou věc, kterou jsem chtěl říci, je, že ty protichudné zájmy, které se prolínají tím textem, nebyly a není vůbec jednoduché je určitým způsobem kodifikovat nebo zhodnotit. Obchodním cílem obchodního tajemství je chránit ekonomické a osobní zájmy osob nebo subjektů, které vlastně rozvíjejí, vytvářejí bohatství a které, kterým se nemůže plítvat eh, bezplatně. Ale kromě toho jsou zde zájmy, řekl bych, zdůrazněné nebo zveřejně eh, oznámit to, co je chybné, co je nesprávné. A jsou zde dva typy věcí, které jsou nebezpečné a které se týkají těch ekonomických zájmů. První věc to je samozřejmě krádež, odcizení a to tedy samozřejmě musí být odsouzeno, zdůrazněno. A druhá věc je, že musíme chránit to, co vlastně se týká té myšlenky, že by se měla zveřejňovat ta myšlenka, že orgán ten či onen vlastně vlastně eh, to je to, co se týká tedy těch morálních vlastností, to se týká tedy svobody tisku, vyjadřování, možná to všichni dobře nepochopili z toho, co říkala paní Legrip. že chceme, aby zdroje těch informátorů byly chráněny, protože pokud nebudou chráněny zdroje, tak vlastně za to budou pikat ti informátoři. Nad rámec toho textu o obchodním tajemství již před mnoha lety bychom se měli zabývat tou ochranou oznamovatelů, whistleblowerů. To jsou vlastně lidé, kteří dělají dobro tím oznamováním a myslím si, že Evropská unie dostatečně nechránila tyto oznamovatele trestných činů a toto je určitě otázka, která by si zasloužila ještě dalšího prohloubení. Děkuji. Děkuji. Mám zde ještě dva řečníky na seznamu, prosím stručně. Paní Reda. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu budu stručná. Nejdříve poděkuji paní Legrip, paní zpravodajce. V některých oblastech se podařilo posílit určité koncepty a záměry směrnice, nicméně záleží rovněž na tom uvědomit si, že parlament už uvedl své stanovisko v klíčové záležitosti, totiž jaký druh informace může být považován za obchodní tajemství jako takové. V současné době už celá řada členských států má ustanovení, která omezují koncept obchodního tajemství a hovoří o veřejném zájmu při zveřejnění. Například informace se musí týkat podnikatelské sféry, případně musí být inovativní. V rámci této nové směrnice jakýkoliv druh, typ informace, kde může být v zájmu firmy zachovat ji důvěrnou, se může stát obchodním tajemstvím, což může znamenat, že kterýkoliv zaměstnanec může čelit obvinění či obžalobě. A Znamená to v podstatě v praxi odvrácení mm, břemene, dokázat důkazního břemene, e, protože bude muset ten, který disponuje tímto obchodním tajemstvím, muset dokázat, že spadá pod výjimku v mnohých členských státech celá řada informací, které jsou považovány za triviální, případně e, není zde v legitimním zájmu firmy ji považovat za důvěrnou, se stávají obchodním tajemstvím. Jedná se o tak důležitou úchylku, nazvala bych ji, že moje politická skupina nebude tuto směrnici ochotná podpořit. A rovněž to, že máme zde výsloveně uvedenou výjimku pro whistleblowery, tuto záležitost nevyřeší. Nevyřeší postavení whistleblowerů v Evropě, zejména protože ani nemáme společný institut toho, co představuje whistleblower. Kým taková osoba je? Některá země se může rozhodnout, že odhalování, zveřejňování určitých zájmů například není ve veřejném zájmu z pohledu této členské země. Tady musí přece Evropská unie přijít s konkrétní legislativou týkající se obecně ochrany whistleblowerů. Nemůžeme pouze to vše vyřídit pomocí výjimky v jedné směrnici. Děkuji. Já budu ještě stručnější. Já jen chci výslovně poděkovat tady paní zpravodajce a rovněž i stínovým zpravodajům nikoli pouze za samotnou práci, ale rovněž za tu flexibilitu, že totiž vyčkáme, že odložíme hlasování, protože se jedná o natolik důležitou záležitost a zejména například v naší pracovní skupině si ještě musíme mnoho věcí probrat, právě například práva zaměstnanců, na to potřebujeme trochu času. Máme takové tendence mít o e, třídění důvěrnosti, ale tady už máme přímo obchodní tajemství jako institut a to je otevřená záležitost. To se ještě musí vše důkladně probrat, protože opravdu zde by vše mohlo vést k tomu, že by se ocitli všichni zaměstnanci pod obrovským tlakem. Děkuji. Jednalo se o poslední žádost o slovo v této položce. Nyní tedy můžeme rychle hlasovat o dvou záležitostech, které zde máme. Nejdříve e, společný formát e, víz, jednotný vzor víz. Přeje si pan Džambacky něco říci, pan zpravodaj, nebo můžeme přímo hlasovat? Dobrá. Myslím si, že zde, zde hlasovat zvednutím ruky, že ano. Tedy pozměňující návrh 3. Kdo je pro? Uh, against. Proti. Aha. Uh, eh, abstance. Zdrželi se. Znamí, zamítnuto. Pozměňující návrh čtyři, Kdo je pro? Okay. Against. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňující návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňující návrh 2 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Návrh stanoviska jako celek. Pro Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh stanoviska byl přijat. Blahopřejeme panu Džambackému. A další záležitost, eh, smlouva dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou. Pan Maštálka sice není přítomen, nemá námitky proti hlasování. Hlasujeme o návrhu stanovské jako celku. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Nikdo. Dobrá, přijato. Děkuji všem.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 Um, uh, may we continue uh, with an exchange of views Pokračujeme tedy výměnou názorů týkající se priorit nizozemského předsednictví. Vítám mezi námi pana ministra pro otázky bezpečnosti a spravedlnosti, pana Arta Arda van der Ster. Pane ministře, dávám vám bez prodlení slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové. Evropa byla vybudována na tradicích svobody, demokracie a spravedlnosti. Jde nám o to, že e, naše státy byly e, utvářeny e, na principech právního státu. Jsme sice řekem, francouzem či nizozemcem, ale hlavně europanem. A pokud někdo chce důkladně pochopit evropskou spolupráci v rámci nějaké vlády, tak to vždy musí být minister spravedlnosti. Já jsem přesvědčeným zastáncem Evropského parlamentu a vždy jsem se snažil scházet vůbec poslanci Evropského parlamentu při svých návštěvách Bruselu. Evropská komise, rada a parlament jsou eh, um, uhelnými kameny Evropské unie a nemohli bychom se bez nich obejít. Je mi tedy velikým potěšením zde pohovořit o našich prioritách. Dnes hovořím rovněž jménem kolegy pro hospodářské záležitosti Henka Kampa, který mě poprosil, abych vyřídil srdečný pozdrav právě i paní Konstance Grip a jiným odborníkům, kteří takto úspěšně dovedli složku o obchodním tajemství eh, k zdárnému eh, prvnímu čtení. Já to podporuji. Mm, právě jsme odložili hlasování, bohužel. Ono to samozřejmě není na mě, abych do té záležitosti zacházel, ale doufám, že že i my vám dokážeme pomoci dovést tuto složku do žádoucího konce, tedy do přijetí. Chceme-li, aby naše hospodářství rostlo, musíme zajistit dlouhodobé eh, zainteresované strany, které budou jeho součástí eh, ze všech zemí. Lucemburské předsednictví se vším začalo v konstruktivním ovzuší, posléze už nastaly zprávy country by country, tedy z jednotlivých zemích. Nyní čekáme na další krok Evropské komise, těšíme se na další diskuse. V Evropské unii si uvědomujeme, jak velice záleží na právních vztazích, které musí být správně uspořádány mezi zaměstnanci a firmami. Rozsudky musí být uznávány a musí být prosazovány a návrh o digitálních dohodách a smlouvách nám nabízí kvalitní právní rámec, který posílí digitální jednotný trh. Oba návrhy se snaží odstraňovat překážky, které mohou nastat mezi členskými státy v oblasti um, právních dohod. Chceme totiž zjednodušit přístup k digitálnímu obsahu i nákupech online přeshraničně. A naše předsednictví tomu připisuje zásadní význam. Už máme pracovní schůzky, které se brzy rozběhnou. Totež platí přenosnosti eh, obsahu online. Tam jde o návrh, který zaručí, že spotřebitel má přístup v celé EU k nějakým už předplaceným službám, například Netflix a tak dále, které si předplatil v zemi svého pobytu. Což eh, zrovnoprávňuje všechny občany a to je jednou z priorit nizozemského předsednictví dojednat eh, lepší podmínky. V současné době jde i o rámec pro autorská práva. Komise už naznačila, s jakými opatřeními chce přijít a musíme se jimi zabývat. Další iniciativa, na které záleží, je elektronická justice. To je otázka, eh, která má dopad na život každého evropského občana. Jde o digitalizaci právních styků, například digitální výměna požadavků na právní pomoc, digitalizace formulářů a e, digitální výsledky, či výslechy či slyšení svědků. Vše e, to bude znamenat, že soudní řízení bude snažší a levnější. Evropský parlament už se několikrát tou záležitostí zabýval, my jsme se té problematiky ujali a e, v květnu se bude konat k této záležitosti konference. Rovněž už nastalo mnoho snah k um, problematice mezinárodních partnerských vztahů a dědictví bohužel se zatím na Radě pro vnitro a spravedlnost nepodařilo dosáhnout žádného pokroku. Z toho, jak je nám známo, už nejméně devět členských států požádalo komisi um, aby eh, započala s takzvanou obohacenou spolupráci to je záležitost, která významným způsobem přispěje k volnému pohybu osob a proto eh, pokud eh, eh, rada se nakonec dohodne, může počítat s konstruktivní spolupráci Evropského parlamentu a nizozemské předsednictví rozhodně toho využije. Rovněž máme nařízení Brusel 2a, jimž se komise zabývá. Tady je důležité zlepšit spolupráci. Určitě souhlasíte, že například unášení dětí, tam je důležité, aby dítě bylo navráceno svým rodičům co nejrychleji. I zde nizozemské předsednictví chce pokračovat v těch pracích, zajímá náš, nás i názor vašeho výboru a rovněž házká konference týkající se soukromého a mezinárodního práva se bude konat v Hágu. Vy jste srdečně zváni, jsme rádi, že se máte eh, opravdu dostavit a budeme mít i eh, konferenci k problematice mezinárodní umluvy týkající se unesených dětí a chci rovněž zdůraznit, že konstruktivní spolupráce eh, všech institucí bude pokračovat k rámci pro lepší práci právní úpravu a doufám, že my, co by Rada společně s vámi, Evropským parlamentem i komisí, eh, rychle přikročíme k implementaci. Záleží na tom zejména tam, kde EAA jí e, přispívá k lepší právní úpravě. Právní úprava je něco, co je drahé každému nizozemci. I mý kolegové to opakovaně na zasedáních rady zdůrazňují. Já jsem začal tím, že jsem zdůraznil evropskou spolupráci a v tomto duchu bych i já rád pokračoval v dialogu s vámi v nejbližších šesti měsících. Děkuji, pane ministře. Děkuji, děkuji za tento úvod, pane ministře. A jistě nás čeká několik dotazů, komentářů. Pan Mario de Pintu má slovo jako první, prosím. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Vítám mezi námi pana ministra pro bezpečnost a spravedlnost. Rád bych na začátek řekl, že já osobně jsem bych rád řekl, že vlastně to, že spojujete spravedlnost a zároveň otázky bezpečnosti, či nedostatečné bezpečnosti, když já jsem byl mladý, tak tyto dvě záležitosti byly trochu nekompatibilní. Bylo tam určité mezi nimi napětí spravedlnost eh, často vyžaduje, abychom nějakým způsobem obětovali stránku bezpečnosti a naopak. Já jsem velice pozorně naslouchal panu ministrovi, rád bych mu poděkoval k tomu, co nám přednesl. Ovšem občas se mi zdálo, jako kdybyste byl ministrem pro hospodářství a ne ministrem pro spravedlnost a bezpečnost. Neslyšel jsem tam žádnou zmínku o uprchlících, Hovořil jste o svobodném pohybu evropských občanů v rámci Unie. Nezmínil jste se o terorismu a to je vlastně, to jsou všechno mm, jedny z těch nejzásadnějších problémů Evropy v současné době. Samozřejmě, že je zde velice důležitá je otázka modernizace autorských práv, to je jasné, ale jedna přímá otázka, pane ministře. Jak budete, budete nahlížet pozitivně na to snížení postmortum autorských práv na 40 nebo 30 let, protože těch 70 let to je opravdu nesmírně dlouhá doba v podstatě vlastně chránit někoho, kdo vlastně 70 let po smrti jsou to v podstatě vlastně určité monopoly vydavatelské, možná spíše bychom měli hovořit o určité demokratizaci těchto děl. Další věc, kterou bych rád ocenil, to je oblast elektronické spravedlnosti e-justice. Tam si myslím, že ještě zaostáváme, takže to je dobré. A ještě jedna věc, pane ministře, rád bych věděl, jakým způsobem budete reagovat na problematiku uprchlíků a svobodného pohybu. Některé země to začaly spochybňovat, tuto Eh, jednu z našich svobod a dále je to terorismus a autorská práva. A chcete, mm, nebo mm, byl byste ochoten snížit tu ochranu autorských práv ze 70 tak na polovinu let u postmortum děl. Děkuji, říká pan předseda. Já navrhuji, abychom vzali několik otázek a poté teda vezmeme odpovědi. Jestli dovolíte, pan předseda říká, než dám slovo dalším poslancům, poslankyním. Rád bych vás poprosil, abyste se omezili pouze na kompetence našeho výboru. Paní Hautala má slovo. Děkuji. Děkuji a rovněž mezi námi vítám v našem výboru pana ministra. Nizozemské předsednictví podle mého názoru vytváří určitá očekávání v oblasti dobré zprávy a řízení Evropské unie. A toto je vlastně oblast, na kterou bych ráda obrátila vaši pozornost. U nás před, těsně před vaším příchodem do výboru proběhla diskuze v našem výboru. My jsme dneska zveřejnili návrh nařízení administrativních postupů legislativy v této oblasti v Evropské unii. Vím, že Rada zatím ještě nediskutovala o této problematice předsednictví musí respektovat to, že jsou tam různé názory. I přesto bych se ráda zeptala, zda k tomu zaujmete konstruktivní přístup. Je to věc, která se připravuje již mnoho let, především zde ve Evropském parlamentu a naším cílem je přesvědčit i Evropskou komisi o tom, že nastal ten správný čas, možná dokonce je již pozdě, ale nicméně, že je vhodná doba pro návrh takového nařízení, které jsme parlamentu připravili za pomocí odborníků z akademické sféry. Mohl byste nám, prosím, říci něco k tomuto bodu, co očekáváte od vašeho předsednictví? Druhá věc. Vítám vaše oznámení, o tom to jsem ještě neslyšela, ta otázka uznávání registrovaného partnerství že by možná to mohlo spadat pod posílenou spolupráci. To znamená, že jste identifikovali těch devět zemí. Takže trochu něco k harmonogramu v této oblasti, jestli dovolíte. A třetí věc. Vím, že někteří z vašich kolegů asi jsou od, mm, odpovědní v této oblasti, o čem trošku se to dotýká i výboru Jury a to je odpověď na obchodní praxe, podniková praxe, mm, určitá zodpovědnost této oblasti, etika. Paní Plaumen, vaše kolegyně, pokud vím, se zabývá tímto problémem. Je zde i otázka přístupu ke spravedlnosti, obětí porušování lidských práv ve třetích zemích nebo obětí společností, které mají evropské sídlo. Myslíte si, že je zde nějaká možnost, že bychom mohli společně s vaším předsednictvím, pokud jde o možnou nápravu v této oblasti, mohli něco eh, udělat společně? Vím, že i v prosinci se organizovala eh, konference k tomuto tématu. Děkujeme. Paní Re... Nyní má slovo paní Reda. Děkuji, děkuji, děkuji za prezentaci. Pokud je o autorská práva, to, o čem jste se zmínil, to znamená dosažení rychlé dohody ohledně nařízení u přenositelnosti, to je jistě něco, co vítáme. Ovšem toto je v podstatě pouze takový předkrem té rozsáhlejší reformy v oblasti lidských práv a my doufáme, že by to mohlo být prezentováno v průběhu vašeho předsednictví, takový návrh. Především pokud jde o vědecký výzkum, vzdělávání, to bude zasílení této reformy. Vím, že něco se mi už odvedlo veliký kus práce i na národní úrovni v tomto ohledu. Mohl byste nám k té iniciativě něco říci? Co plánujete v této oblasti, pokud je o otevřený přístup k vědeckému výzkumu? Pan Dekár, státní tajemník, již s komisařem, který je zodpovědný za oblast výzkumu, k tomu vystoupili v minulosti, ovšem zatím nevíme, zda zde budou nějaké návrhy a reformy předloženy vědecký výzkum, výjimky v této oblasti. Komise oznámila rovněž nedávné rozhodnutí například v případu Anna Frank von Anna Frank Stichtricht. To je výrok, se kterým přišel obecní soud. Jedná se o deník Anny Frankové. Tribunál Eh, dospěl k závěru, že výzkumníci by měli mít přístup k kopiím eh, určitých textů a to bylo ovšem ale podřízeno eh, základním právům v oblasti svobody výzkumu nebo vědeckého výzkumu. Proto bych se chtěla zeptat za tento pohled na to, to znamená mm, svoboda vědeckého výzkumu, základních práv, zda by tito lidé mohli těžit i z těch eh, výjimek, které se týkají eh, dolování dat, například u, jedno, u eh, písemných textů. Děkuji. Paní Durán má slovo pan Durán. Takže děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, ještě jedna drobná otázka, já jsem si to já jsem dobře poslouchala ta, ta práva akcionářů, transparentnost v oblasti eh, daňových záležitostí a dále to vykazování podle jednotlivých zemí. To jsem pozorně poslouchal samozřejmě, to znamená, že očekáváte výsledky eh, studie dopadu, že je to koherentní s těmi principy, protože tato studie teda již byla eh, zahájena, Eh, taková eh, studie by měla samozřejmě nějakým způsobem rovněž poukázat na možné eh, důsledky to znamená, že v podstatě by nás to nemělo nějak zavádět, ale v podstatě vlastně, abychom měli možnost potom volby. Vy samozřejmě vy jste ministrem spravedlnosti, to je úžasné slovo, a co se týká i daňových záležitostí. Takže náš parlament přišel s takovým usnesením, rozhodnutím, tak aby ten eh, režim nadnárodních společností, které vlastně často mm, neplatí daně, aby to bylo trošku propojeno například s malými podniky, se středními podniky, protože víte, že v podstatě ty představují 85 eh, zaměstnanosti celé Evropské unii, čili kromě všech těch klasických eh, odpovědí, právně pochopitelných odpovědí, pokud samozřejmě musíme počkat na tu studii, do, studii dopadu, to je jasné. Ovšem politicky Chci se ptám, zda vaše předsednictví politicky vůbec zvažuje to, že e, více transparentnosti v této oblasti a určité rovnováhy mezi velikými nadnárodními společnostmi, svobodnými profesemi, malými podniky, zda teda v tom pokročíte nějak, nebo naopak zda vaše předsednictví nepovažuje toto dosie za svou prioritu. Komise víte, že na Belgii uvalilo Eh, sankce v oblasti daňových záležitostí. Je to asi 6, eh, je to 700 milionů eh, eur právě, a právě v důsledku daní nadnárodních společností. Děkuji a nyní má slovo paní Regler. Děkuji. Já se připojí k té směrnici oprav akcionářů. Vy určitě máte povědomost o těch, jedna, o těch jednáních a když zmínil jste se o tom reportingu, já si čtu program nizozemského předsednictví, kde je vlastně bod o zdanění podniků, zdanění společností a je ta, že můžeme očekávat návrh na základě e PEPS, takže ráda bych věděla, jak to vypadá, jak to propojíte tedy s, s evropským parlamentem. Bude to a protože ten eh, skutečně eh, reporting country by country by mohl omezit tato práva. A druhá otázka, to nepřímo s tím souvisí. Já jsem byla dříve eh, jsem vlastně naslouchala min, kolegovi ministrovi, který předkládal program předsednictví v oblasti sociálních záležitostí a jedno z důležitých témat z jeho hlediska je boj proti těm eh, falešným firmám, které si pouze zakládají ty, obchod, ty eh, poštovní schránky. Tady je, to souvisí s otázkou sídla firmy a v tom programu nizozemského předsednictví jsem neviděla příliš mnoho eh, věcí o tady sídle firem, o těch poštovních skránkách, těch eh, falešně vytvářených firem, a takže bych chtěla vědět, jak to vypadá. A poslední otázka, nejsem si úplně jistá, zda to patří do vaší kompetence. U nás to patří tedy do kompetencí výboru jury. Zde se tedy hovoří o právech žen, women of, on boards, jak to tedy s tím vypadá, jak to téma vlastně, jak se stavíte k tomu tématu, můžeme očekávat nějaké návrhy, co tedy můžeme z, této, z tohoto hlediska očekávat od nizozemského předsednictví. Děkuji. Thank you, uh, Monsieur Kavada. Pan Kavada. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Dvě otázky, které jsem chtěl položit, už zde zazněly, takže je nebudu opakovat. Evropa se nachází v tak nebezpečné situaci, že bych chtěl apelovat na evropské patrioty. Vaše země vždy byla eh, patriotická až do nedávna. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Země, která se poučila z války tedy. Je to požadavek, ne, nežádám od vás žádnou eh, odpověď, protože za sedm minut eh, musím odejít eh, na vlak a účastnit se další důležité schůze. Žádám vás, nechtěl bych, aby nizozemské předsednictví jak se se zapletlo do požadavků nacionalismu, které nyní zaznívají v radě. A pokud bych to mohl soudit podle vašeho relativně mladého věku, tak odpovědnost, která vlastně spočívá na vašich ramenou v těch následujících šesti měsících, nežertuj, je tak velká, tak důležitá, že očekáv- očekávat od země, jako je vaše, že posílí evropská rozhodnutí a nebude, nebude vlastně nic darovat, nic obětovat nacionalistickým tendencím. To je žádost, kterou, vám, kterou na vás vznáším, pane ministře, a určitě nevyžaduje žádnou odpověď, protože tento názor buď sdílíme, nebo ne. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru expunerea dumneavoastră. Děkuji, pane ministře, za vaše, váš úvod. Já bych eh, měl dvě otázky, pokud dovolíte. K vašemu pracovnímu plánu. Za prvé, co se týká šengenské, šengenu, šengenského prostoru. Je to pravděpodobně také institucionální dis, eh, diskuse v médiu. Zaznělo, že šengenský prostor za vašeho předsednictví nebude rozšířen, že by vlastně mělo docházet pouze k určité konsolidaci stávajícího prostoru. Moje země Rumunsko je od 1. ledna 2004 členem Evropské unie, ale stále nepřistoupila k šengenskému prostoru, přestože z technického hlediska už jsou splněny veškeré požadavky na zajištění hranic. Je zde také odpovídající vlastně také významné náklady, které byly na toto vynaloženy. Viděli jsme však, že stále jsme se dosud nestali tedy členy šengenského prostoru a argumenty, které zde zaznívají, souvisejí zejména s korupcí. Korupce však existuje jistě ve všech členských státech Evropské unie. Možná v Rumunsku o něco více. Byl jsem také v právním výboru rumunského parlamentu, kde se schvalovaly eh, různé zákony ohledně reformy justičního systému v Rumunsku. A jsou to také, byly také eh, pro nás sledovány určité osoby, byly zatčeny a bylo hodně uděláno tady v této oblasti. Nizozemsko je také důležitým investorem v Rumunsku. A jsou to dobří obchodníci, měl jsem podnikatele, měl jsem příležitost s nimi hovořit, hodně investovali do naší země a to by určitě nebyli udělali, kdyby nepovažovali naši zemi za bezpečnou. Takže si skutečně klademe otázku, proč stále nejsme členy šengenského prostoru. Možná byste mi mohl odpovědět. Vedou se diskuse ve veřejnosti a někdy se tam říká, že jde o, o rivalitu mezi přístavem Konstancou a Ro- Rotterdamským přístavem. Takže toto je důležitá otázka pro mě a kromě toho vy jste také hovořil o problematice unášených dětí, unosů dětí. Moje otázka by byla, víte, co se například děje v Norsku v současné době? pravděpodobně více než 70 dětí se tam nachází ve velice problematické situaci. A částečně byly vlastně uh, eh, zbaženy ze své rodiny, z svých rodin z různých důvodů a trvá to už delší dobu a je to opravdu zásadní problém. Dokonce už byl tam někde zahájen proces adopce pro tyto děti a toto je skutečně velice závažná skutečnost. Norsko Evropský soudní dvůr pro lidská práva také požádal Norsko, aby vystupovalo aktivněji v těchto věcech. Takže já bych chtěla, abyste pohovořil, zmínil také o této problematice. Děkuji. Okay, this was the end of the list, and uh, may I ask you, Mr. Minister, to respond? Yes, thank you, and I would like... Ano, děkuji. Děkuji rovněž všem členům tohoto výboru za jejich připomínky. Já jsem doslova vyšel z výboru Libé, než jsem přišel k vám a právě všemi těmito záležitostmi, včetně migrace a terorismu, jsme se zabývali opravdu dopodrobna. Nebudu tedy zacházet do těchto záležitostí, protože jsme je rozebrali už na půdě výboru LIBE. Přejdu tedy k otázce pana Marino Epinto a budu pokračovat odpovědi na otázku paní Reda týkající se autorských práv. Já chci vyjasnit záměry předsednictví v této oblasti. Komunikace v rámci moderního rámce pro autorská práva a přenosnost eh, obsahu online byly zveřejněny. Diskase budou brzy pokračovat a doufejme, že se rozjedou svižně. My uděláme, co bude v našich silách, ale zároveň chci zdůraznit, že musíme dát prostor radě pro důkladné zvážení těchto návrhů. Další sdělení komise Eh, vyčkáváme s velkým zájmem a nevím, zda to znamená i zkrácení období pro platnost výhradních autorských práv. To uvidíme, co nám komise prezentuje. 19. Eh, červenec, to, co bylo zveřejněno, to budeme vše brát v úvahu. Paní Reda se tázala na eh, vztah svobodu výzkumu a autorských práv komise oznámila, že přijde s návrhem a poznatky, které povedou k usnaznění výzkumu, vědeckého výzkumu. Samozřejmě, že to je eminentně zajímavá záležitost a pokud se to ještě vše odehraje v období nizozemského prostřednictví i předsednictví, budeme považovat za svou povinnost to zveřejnit a zabývat se tím. Paní Hautala se tázala na eh, evropské správní právo. Z toho, jak je nám jasné, že máte právě vy zde pracovní skupinu, zabýváte se novým návrhem nařízení v této oblasti a samozřejmě, že je to pro nás velice zajímavé. Bereme na vědomí Eh, usnesení z roku 2013, které volá po eh, takovémto správním zákoně. Rada však tomu nemá postoj, protože jste, jak jste zmínila, je to tak. Nejsem tedy schopen komentovat tuto záležitost. Jakmile bude stanovisko rady, budu vás samozřejmě informovat. Pan Durand se ptal na záležitost týkající se podávání zpráv jednotlivých zemích bereme na vědomí eh, podávání zpráv v souvislosti s eh, placením daní a daňovými ujednáními, avšak country by country reporting není předmětem trialogu. Vyčkáváme výsledků snah komise, dopadové studie konkrétně z toho, co víme, už je to v koncové fázi. Eh, čeká se, že v první čtvrtletí bude zveřejněno, jakmile to bude k dispozici. My zorganizujeme řádnou diskusi s příslušnými představiteli na radě, abychom dospěli k závěrům a samozřejmě vaše náměty budeme brát v úvahu. Do té doby může trialog pokračovat a my jako předsednictví se vynasnažíme dostat to co nejdále a to v zájmu kompromisu mezi všemi třemi institucemi. Rádi bychom rovněž usnadnili přenosnost informací přeshraničně včetně mm, investičních řetězců, identifikace akcionářů, akciových manažerů v rámci investičních společností a lépe propojit odměňování ředitelů společnosti s výkony firem a rovněž zajistit spolehlivost a kvalitu, kvalitu poradců a rad, které udělují. Pak máme paní Regner a její otázku, která se týkala OECD. Já tomu rozumím tak, že komise představí návrh na konci ledna a rada přijde se svým návrhem na začátku března. Zatím tedy rada nemůže to posuzovat, protože ono to má vazbu i na radu ECOFIN, zasedání ECOFINu. Jakmile budeme mít návrh v rukou, tak uvidíme, zda to bude v kompetencích Rady pro vnitro a spravedlnost nebo ECOFINu. Samozřejmě, že se to nějakých výsledků dočká. Pak ještě byly otázky a laskavé připomínky týkající se obecně Nizozemska, Eh, vím, že jsme se týká eh, záležitostí konkrétně stanoviska Nizozemska. No, já jsem zde jménem rady nemohu odpovědět na tuto otázku. Každopádně za všechny otázky děkuji. Děkuji, říká pan předseda, za vaše odpovědi, pane ministře. Je zde ještě něco, eh, paní Hautala? Já, pokud dovolíte, pane předsedo, ono přece jen je to částečně v kompetencích eh, výboru, našeho výboru, nemohu se nezeptat eh, na referendum týkající se um, dohody o přidružení s Ukrajinou eh, Evropské unie a vím, že předseda Juncker řekl, že zamítnutí dohody o přidružení s Ukrajinou by vedlo k krizi na naší pevnině, k další krizi. A my už čelíme několika krizím zde v Evropě. Já jsem si vědoma, že vaše vláda se snaží hájit tu koncepci toho, dohody o přidružení. Jste schopen něco k tomu říci? Já mám opravdové obavy pokud opravdu dojde k tomu, jak už pan Juncker naznačil, že by byla tato dohoda o přidružení v referendu zamítnuta, a to by znamenalo obecné zamítnutí dohody o přidružení e, s Ukrajinou celé EU, tak bychom nahráli Rusku, které si nepřeje nic více než právě toto. Paní Hautolo, já vám mohu odpovědět pouze takto. Rada samozřejmě sleduje otázku referenda v Nizozemsku velice bedlivě. A samozřejmě, jakmile budeme znát výsledky referenda, tak je tak se jimi budeme zabývat. Zatím je příliš brzy na to, aby se rada zabývala tímto, protože je příliš brzy. A ještě jsem zapomněl odpovědět panu Budovi, e, totiž otázka únosu dětí a dal i příklad a to znázorně, že rada opravdu se musí zabývat posílením všech záležitostí spadajících do problematiky únosu dětí. Já už jsem se tím eh, tomu věnoval, tomu tématu a bude to patřit mezi priority při zasedání rady k problematice Háské úmluvy. I do not see any other request for the floor. Nevidím, že by se nám ještě někdo hlásil o slovo, tedy jménem našeho výboru panu ministru srdečně poděkuji a přejeme vám, pane ministře, úspěšné předsednictví, které bude eh, ku prospěchu všech Evropanů. Děkuji, říká pan minister. Já děkuji za pozornost, děkuji za veškeré připomínky a chci potvrdit, že toto předsednictví chce pokračovat v těch zdárných kontaktech, eh, průběžnému vzájemnému informování, stejně jako to činilo eh, lucemburské předsednictví a doufejme, že ku prospěchu všech Evropanů budeme spolupracovat opravdu dobře. Uh, dear colleagues, uh, the next point is in camera. Milí kolegové, další bod pořadu jednání se bude konat v režimu in camera, tedy bez účasti veřejnosti a prosím tedy, aby veškeré osoby, které nejsou oprávněny se účastnit tohoto zasedání, opustili sál. Děkuji.